Un peu de silence, mesdames, messieurs. La séance... Dámy a pánové, zahajuji jednání. Pustme se do práce. Takže, navrhuji, abychom začali několika drobnými změnami. Oproti tomu, co jsme původně ohlasovali. A to je dobrá zpráva, protože to znamená pracovat kratší dobu. Takže eh, lepší nakládání s časem. Za prvé, jednání čtvrtek odpoledne se ruší. To vám potvrzuji. Takže se budeme zaměřovat teď na toto odpoledne. Toto odpoledne je potřeba, abychom dokončili před 18.30 spíš v 6. Protože někteří z nás pak mají setkání s panem Šulcem v zájmu přípravy jednání víceletého finančního rámce. Tam se nacházíme v situaci bilaterálních jednání mezi panem Van Rompuyem a členskými státy je to v období intenzivní práce a budeme potřebovat hodinu zasedání s koordinátory, abychom upřesnili přípravou trialogu če zítra a pátečního eh, dohodovacího řízení o rozpočtu 2013. Rozpočet na rok 2013. Víte, že jsme měli první trialog. Zrušili jsme ten druhý trialog, protože ten už by k ničemu nesloužil. A další nás pak ještě čeká. První eh, kolo dohodovacího řízení se konalo, druhý trialog bude zítra. Doufám, že se nám pokaz, po, podaří skončit tedy v pátek 9. na druhém dohodovacím řízení a na tom se dohodneme s koordinátory a zpravodaji. Kromě toho, viděli jste návrh pořadu jednání, já navrhuji, odložení několika debat o návrzích stanovisek, pro které máme ještě trochu času, neboť hlasování není za pár dní. Jsou to body 7, 8, 10 a 11. Pan, zpráva pana Něms, paní Němsky, paní Herzog, paní, pana Alfonziho a pana Torvalce. To jsou uh, zprávy, které můžeme odložit bez větších problémů na další zasedání protože tady nejsou žádné přísné lhuty, které by nás nutily eh, k tomu o nich hovořit nyní. Dále bod 22 o politiky v oblasti nemovitostí. To také doporučuji odložit, protože tady nebude zpravodajka. Takže se zaměříme na ostatní body. Gerem. Technická připomínka. Pokud odložíme některé ty diskuze, mohli bychom také odložit hlutu pro pozměňovací návrhy, protože o některých z nich jsme nediskutovali, některé jsou důležité, jako zpráva o rybolovu. Dalo by se to nějak prodloužit? The answer is yes. Odpověď zní ano. <laughs> So, we will make it. Okay. Ano, uděláme to tak. Žádné další připomínky. Takže pořad jednání považujeme za schválený a lhuty budou příslušným způsobem prodlouženy, jak to navrhl koordinátor za socialisty a demokraty. Pod eh, dva oznámení předsedy to máte v Chocob News, bod 3 schválení zápisu eh, z 10. května, 3. 4. října a 18. října souladu s naším obvyklým postupem, pokud nebudou připomínky či námitky do konce dnešního zasedání, tak považujeme tyto zápisy za schváleny. A nyní se můžeme posunout k bodu 4 a 5, které se týkají společné rozpravy o výsledku dohodovacího jednání z 26. října, v průběhu něhož se konala společná rozprava o návrhu na rozpočet eh, eh, na, na rok 2013, opravný rozpočet eh, číslo 6 2012. Takže nejprve si vezme slovo Francesca. Um, Abbiamo avuto, come lei ricordava, un incontro di... Pane předsedo, jak jste již řekli, proběhlo dohodovací jednání v pátek Štrasburského týdne. Dnes dopoledne jsme měli technickou schůzku na radě eh, se zástupci kyperského předsednictví a zástupci komise. Snažili jsme se, aby ta diskuze byla eh, k věci, aby jsme eh, byli velmi jasní v té diskuzi, ale zdá se, že výsledky jsou trošku méně jasné. Zdá se, že vše závisí na platbách. Obecně tedy konkrétněji to bude záviset na návrhu opravného rozpočtu číslo 6, to znamená na schválení tohoto opravného rozpočtu k souhrnému rozpočtu na rok 2012. A Jde především tedy o platby, které musí být provedeny do konce roku 2012. Rada dnes dopoledne navrhla, abychom Eh, opravný rozpočet číslo 5, opravný rozpočet číslo 6 a rozpočet 2000, na rok 2013 pojednali jako jeden balíček. Eh, my jsme samozřejmě proti tomu, eh, především proti tomu, abychom projednávali opravný rozpočet číslo 5 a 6 dohromady. Důvod je ten, že opravní rozpočet číslo 5 je důležitý z politického hlediska a neměli bychom ho směšovat s platbami. Pokud jde o rozpočet na eh, rok 2013, samozřejmě musíme nejprve uzavřít eh, rozpočet na rok 2012. A nemůžeme, než tedy přikročíme k rozpočtu 2000, eh, na rok 2013. Takže opravný rozpočet číslo 6 je politicky citlivá záležitost. Jedná se o celou řadu témat. Platby za rok 2000 12, ale také vyjednávací nástroje, pokud jde o eh, vyjednávání rozpočtu na rok 2013. Rada dnes eh, dopoledne řekla, že je připravena eh, znovu použít společné prohlášení, ale samozřejmě nemůžeme začít vyjednávání se společným prohlášením, když jsme ještě neuzavřeli rozpočet eh, na rok 2012 a když to máme tak významné problémy s platbami. Opravný rozpočet číslo 6 žádá o 9 miliard eh, dodatečných prostředků. V posledním prvních eh, měsících roku 2012 se očekává eh, zvýšený počet žádostí o platby. Na konci roku 2011 eh, to byly opravdu velmi vysoké částky a vedlo to k problémům s tím s předpokládanými platbami na rok 2012. Máme rozpočet se 129 miliardami vyčleněnými na platby v porovnání se 132, jak se objevilo v návrhu rozpočtu komise z května a teď se žádá o dalších dodatečných 9 miliard. Další dohodovací jednání se tedy opravdu budeme muset zaměřit na opravný rozpočet číslo 6. Eh, opravný rozpočet číslo 5 budeme muset ponechat stranou pro tuto chvíli a budeme muset eh, řešit eh, žádosti komise o platby, abychom vůbec jak si dožili konce roku a teprve pak budeme moci začít zahájet, budeme moci začít jednání o rozpočtu na rok 2013. Takže Opravný rozpočet číslo 6 by se měl projednat jako první a samostatně odděleně od rozpočtu číslo 5 a rozpočtu na 2013. Děkuji, Francisco. A nyní Giovanni, náš hlavní zpravodaj. Il bilancio del 2013 nella... Takže rozpočet na rok 2013. pokud eh, jde o to dohodovací řízení, které bylo zahájeno minulý týden, my jsme se u každého rozpočtového orgánu podívali na jejich původní postavení. Zjistili jsme tedy, že tam k žádné změně mm, nedochází. To se dalo čekat. Předsednictví rady eh, zdůraznilo že národní rozpočty jsou pod velkým tlakem a mm, nechtělo tedy, abych se e, pře nadhodnocovaly platby na rok 2013. Ehm, I další instituce byly proti navýšení, o které požádal parlament za nás eh, pan předseda Lamasur objedna, ob, eh, zopakoval tedy eh, to rozhodnutí, na kterém jsme se dohodli, které jsme se odhlasovali a zdůraznil priority Evropského parlamentu. Kromě toho také řekl, že musíme co nejdříve uzavřít rozpočet na rok 2012, jak již řekla paní Balzány. To znamená, je potřeba vyřešit opravný rozpočet číslo 5 a opravný rozpočet číslo 6, abychom mohli přistoupit k vyjednávání o rozpočtu na rok 2013. Doufáme, že pokud jde o neuzavřené eh, otázky mm, u strukturálních fondů, doufáme, že tam, nám, že tam tedy také se to brzy vyjasní. Ze našeho hlediska bude důležité zdůraznit otázku kredibility rady, pokud rada nebude schopná eh, plně vyhovět eh, všem požadavkům. Eh, vzpomeňme si, že v loňském roce, když se schválil rozpočet po dohodovacím jednání, uzavřeli jsme tedy dohodu se společným prohlášením o platbách. A rada v tom prohlášení řekla, že splní všechny své právní závazky na, eh, v oblasti pladeb. Zdá se, že pokud eh, nebudeme schopni tedy naplnit eh, závazky vyplývající z opravného rozpočtu číslo 5 a 6, tak to bude opravdu velká krize důvěryhodnosti. 9. listopadu se bude jednat další dohodovací jednání. Zítra eh, začínají tedy určitá přípravná jednání. Doufáme, že do té doby eh, se nám podaří dosáhnout nějakého pokroku. Parlament vyčlenil některé vyšší prostředky pod eh, linii 1a, ale upozorňuje na to, že sem spadá také růst A Děkuji, Giovanni. Můžete doplnit ještě tuto prezentaci? Okay, okay. Before going on to uh, the, the other sections, but... Než eh, se ještě budu věnovat těm jiným oddílům, dovolil bych si říct pár slov o tom uh, odhadu Mm, předběžnému rozpočtu číslo 6. Myslím, že na tom dohodovacím řízení se budeme snažit předložit radě pár stimulů, které by ji vybídly, zejména když eh, mají přispět 6 miliard a oni dostanou 2,3 milionu jako zpětné platby. Další stimul či pobídka by bylo, že pokud to schválí, tak jinak ta realita bude příští rok eh, nižší, ale přesto jsem ze strany rady nebyl schopen nic vyčíst. Zda se jim to líbilo, zda třeba tam jsou různé názory, nevím, zda Francesca něco dokázala vydedukovat, abychom věděli, eh, co rada míní, než budeme pokračovat v ten dohotovacím řízení zítra. A jinak eh, u toho rozpočtu, víte, je taková gentlemanská dohoda s radou, že nezasahujeme do vlastních rozpočtů. Čili náš rozpočet je v pořádku víceméně a když jsme souhlasili, tak jsme řekli 1,9 zvýšení včetně Chorvatska, ale zároveň 1,7 návrh zvýšení platu eh, bude odložen do rezervy, což se stalo a rovněž jsme eh, předložili návrh, aby i ostatní instituce udělali totéž. Z politického pohledu to dává smysl, ale v rámci dohodovacího řízení stále ještě rada, tedy mm, eh, Rada je spíše proti ale mně připadá, že takovýto přístup je nejlogičtější. Vůči jiným institucím tam jsme navrhli částečné zvýšení právě maximálně o 1,9%, čili Soudní dvůr, e, služba pro vnější činnost, ombudsman, kteří to dobře zdůvodnili, že dokonce by ta zvýšení mělo jít trochu výš. E, od té doby jsme ještě měli ze strany komise návrh, ten zatím studujeme, rovněž jsme dostali Mm, dopisy od jiných institucí, Soudní dvůr, ESVČ, e kteří říkají, potřebujeme víc a v rámci trialogu a dohodovacího řízení. To jsou opravdu výjimečné případy a tam by si to měli zasloužit, překročit těch 1,9, ale to ještě se v pátek bude řešit dále. Děkuji. A nyní Aider. Sí, gracias, presidente. Děkuji. Já se domnívám, že to dohodovací eh, zasedání, které se eh, konalo po Štrasburku v pátek, to nebylo zase tak užitečné z hlediska jednání, protože v podstatě nebylo dosaženo vůbec žádného pokroku, pokud jde o zbližování pozic. Myslím si, že to bylo užitečné v tom, že jsme si získ, že jsme získali aktuálnější informace o e, těch e, legislativních návrzích, které se blíží do komise, takže více informací. Zjistili jsme, že například ten platební deficit do 31. října představoval 6 miliard pouze v rámci okruhu 1b, takže to ukazuje, že e, ten opravný rozpočet číslo 6 je naprosté minimum nejde jenom o to eh, platit, eh, zaplatit to, co, co jsme dlužní, ale také respektovat eh, všechna pravidla, protože pokud ta šestka není dodržena, pokud neschváleno těch 6 miliard navíc, jenom pro fondy soudržnosti, tak pak ty návrhy, které se zatím dost, dostaly na pořad jednání, budou narazit vlastně na právní problém. A pak z toho vzniknou roky. Úroky z pozdního splacení. Takže toto všechno je problém. Je potřeba posílit, eh, posiluje to vlastně eh, pozici parlamentu a bylo to užitečné i z druhého důvodu. Ukázalo nám to, že v žádném případě nemůžeme akceptovat společné prohlášení, v němž by se rada zavázala ke zvyšování pladeb v případě, že to bude potřeba jako v uplynulých, v uplynulých letech. Protože eh, diskuze, která se teď vede o tom šestém opravném rozpočtu, ukazuje, že to vlastně o ničem není, protože zatím není opravný rozpočet na, na eh, stole a rada spochybňuje čísla. Dokonce se spochybňují i návrhy, které už na první pohled byly předloženy, takže těžko můžeme akceptovat písemné prohlášení, protože oni eh, pak nedodržují eh, to, co se v tom prohlášení píše. Takže eh, pokud budou to, tyto prostředky k dispozici, k, tak to, to ukazuje, že tedy finanční řízení je velmi špatné, zacházení s prostředky a důvod je takový, že rada si možná nemyslí, že bude schopna to zaplatit v těch dvou měsících, což neznamená, že by se za, zaplatit neměli. To nemůže sloužit jako nějaká výmluva eh, na ten leden a únor. Takže myslím si, že páteční zasedání bylo svým způsobem užitečné, alespoň v tom, že se ukázalo, že parlament musí trvat na svém postoji a nemůže akceptovat žádná písemná prohlášení, která v podstatě nemají ani cenu papíru, němž byla napsána. Como siguen las negociaciones y es... Takže uvidíme, jak se budou jednání dál vyvíjet. A já doufám, že komise nám bude i nadále posílat aktualizované dokumenty o návrzích, protože je tam skutečně rozdíl 5, 5 miliard pro říjen, takže eh, opravdu se už hrozím toho, co se dozvíme tento týden nebo příští. Merci bien. Eider. Děkuji, Eder. Ještě další příspěv, příspěvky. až dosud jsme vlastně neměli před námi ty zodpovědné osoby, s nimiž bych se dalo jednat v průběhu prvního jednání dohodovacího. Tam byl kyperský ministr, pan Mavrianis, a který řídí v evropské záležitosti, ale který také předsedá delegaci Rady pro rozpočet roční a samozřejmě tady máme kvalitní vztahy s tímto ministrem, ale on byl sám. On byl jediný jako ministr. V průběhu celého jednání tam byl jeden stálý zástupce a pak ještě druhý, který tam přišel na půl hodinky. Pokud jde o ostatní, tak to byli mladí lidé po 30 let, pravděpodobně zaměstnanci ministerstev. A za jiných podmínek bych eh, to jednání i hned ukončil. V aktuálním kontextu, a abychom tím neházeli klacky pod nohy kyperskému předsednictví, tak jsme předstírali, že se odehrává eh, dohodovací eh, jednání. Čili tolik na, na úvod. Ale tolik, abych tedy informoval o této věci Eh, tato metoda práce není přijatelná. A pan Schulz napsal kyperskému předsednictví, říkal, že se to bude opakovat, tak skončíme to jednání ještě dřív, než začne. Rozpočet podle souladu s demokratickou tradicí, to je určitý základní akt demokracie, parlamentní demokracie, a t- žádá si tudíž veřejnou rozpravu a hlasování eh, lid, zvolenými zástupci lidu. A z těch 27 eh, osob 25 eh, nikdy žádného voliče nevidělo. Nebo nebyli zvoleni. Čili to není problém jejich dalších kvalit, ale je to problém princip, Ministři pro rozpočet neotevřeli tedy zatím eh, celou tuto složku, přitom tak udělat měli. A já se domnívám, že se ukázalo, že zatím zkrátka eh, se, mm, se tu složku a ten problém se do toho problému nepustili dostatečně ty problémy, které, které tady jsou, eh, prostředky na platby, ti, kdo je potřebují, to není parlament. To jsou členské státy. A na základě toho, co už jsme říkali na předchozích zasedání, na, koordinač, na zasedání koordinátorů, na několika předchozích trialozích, a po dvou jednáních s dalšími institucemi o problému hodnocení eh, těchto pladeb, tak eh, tady jsme skutečně do určité míry Tady pokud jde o ta čísla, jak jsme skutečně eh, poukázali na problém. A mohli jsme Eh, také tím ukázat, že pokud jde o ty dodatečné miliardy, které jsou navrhovány v tom šestém opravném rozpočtu, tak ve skutečnosti 8 miliard 300 tisíc, 300 eh, milionů, takže to jsou platby, které měly udělat členské státy, eh, které mají být splaceny a ty zbylé odpovídají komunitárním programům, které jsou eh, zpracovány z Bruselu a také e, Erasmus a tak dále. A takže pokud jde o prostředky na platby pro eh, na dokončení roku 2019, 2012, tam můžeme bojovat naprosto, eh, legi, tam to může být naprosto legitimní, ale pokud jde o zbytek, tak pokud to rada nechce, no tak tím hůř. Pak členské státy eh, nebudou, nedostanou ty prostředky pro placeny, nedostanou je práceny. Takže to, co jsme říkali, je trošku diplomatičtěji v průběhu smírčí, v zas, dohodovacího řízení, vzhledem k tomu, že bylo tak málo reakcí, že aspoň pokud jsou mé informace správné, tak v rámci příslušného rozpočtového e, výboru e, na komise už to ani nebylo na pořadu jednání, což je naprosto bezprecedentní. A od té doby zpravodajové znovu navázali kontakt eh, se svými protěžky v radě a pracovali skutečně usilovně. A budeme mít nový trialog, který přijde zítra a na základě toho uvidíme, jestli se nám podaří eh, dospět k eh, dalšímu jednání v pátek. Pokud se to podaří, tím lépe. Pokud ne, smůla, tím hůř. Protože skutečně, pokud jde o tuto záležitost, tak je opravdu teď řada na radě. Je tady naprosto jasný obrázek se všemi podrobnostmi, řádek, řádka pořádce linie po linii. To, co žádají všechny členské státy, je to v té eh, tabulce, které to je jasně podvojně řečeno, o co je žádáno země, které žádají. A teď je tu také žádost o trialog a v pátek, a já to e, říkám před zástupcem rady, já jsem žádal členské státy. Souhlasíte s těmito údaji? Každý z vás, vy a vy a vy, souhlasíte s těmito prostředky, které jsou potřeba na platby, tak, jak to vyhodnotila Evropská komise, anebo ne? Žádáte víc? to by bylo docela legrační. A nebo máte pocit, že je to příliš mnoho a chcete méně, no dobře, skvělé, tak to můžeme i zmenšit a seškrtat. Pak to bude platit pro vás. A tímto způsobem budeme postupovat. A teď, co se stalo? A nebo co se spíš stane, pokud akceptují tento přístup? Tak si nedovedu představit, že bychom se nedohodli. Pokud to budou spochybňovat a budou představovat nějaké jiné údaje, menší, tak pokud chtějí proplatit méně, než na kolik mají nárok, no tak eh, to je jejich zodpovědnost. Ovšem, aspoň se věci vyjasní a každý eh, potom bude moci skládat účty před svými voliči a svými daňovými poplatníky. Situace pak bude taková, že každý bude hájit své zájmy a své politické volby. A konečně unikneme z této absurdní situace, v níž komise a parlament byli obviněni z toho, že neustále žádají nějaké e, zvyšování že vyhazují peníze oknem na rozdíl od těch odvážných ministrů, kteří se snaží šetřit. Ale realita toho roku 2012 vůbec tomu neodpovídá. Realita je taková, že členské státy se zavázaly, že realizují evropské programy, no to je dobře, na to mají právo, na tom jsme se dohodli, to má ekonomickou aktivitu teď v době recese, bravo. A tyto závazky, ty se musí také dodržet. Teď je při, na řadě eh, tedy je proplatit. A není, eh, nemůžeme žádným způsobem hájit zájmy toho či onoho členského státu. Jsou to prostě závazky, které přijaté Evropskou unii, které musí být splněny. Jsou to často závazky právního charakteru, politického charakteru, které vždy zatím Evropská unie dodržela. A my jsme konstatovali, že vzhledem k tomu, že ty původní údaje na rok 2012 byly stanoveny na příliš nízké úrovni, Chybí eh, také prostředky na platby na dokončení roku u mnoha eh, zásadních programů. K tomu se teď nebudeme vracet k tomu seznamu, protože toho znáte. A naše pozice je tedy taková, že budeme žádat, aby tyto závazky byly dodrženy tak, aby tyto programy nebyly přerušeny. A toto je klíč, jak řekli zpravodajové, eh, dohody o rozpočtu na 2013, protože v momentě, kdy se dohodneme na tom, jak hodnotit objektivní potřeby, potřeby pro placení za rok 2012, no tak pak eh, ten základ pro výpočet na příští rok bude už mnohem jasnější a jednodušší, bude eh, daleko snadněji akceptovatelný všemi zúčastněnými. A já doufám, že se nám podaří najít kompromis právě na základě tohoto, těchto kroků. A uvidíme zítra. Zítra uvidíme, zda členské státy po setkání s našimi zpravodaji učinili nějaký pokrok. Nesmíme ztrácet ze zřetele naše pozměňovací návrhy, naše žádosti, naše pozice pokud eh, tedy jde o závazky a pokud jde o priority ohledně kategorie 1A a 4. To je jasné. Ale protože zatím ten problém prostředků na platby tak to úplně zamlžil eh, celou situaci, tak je potřeba, aby se toto nejdřív rozkrylo abychom pak se mohli dohodnout na dohodě na rok 2013. A jak řekl Derek Wogan, já připomínám, že tady je rozdíl, který musíme vyřešit o problému eh, hodnocení, pokud to je tam více než miliarda pro eh, zaměstnance, na to mám, jsou tyto prostředky a žádáme, aby další Eh, instituce přistoupily ke stejnému postupu, než budeme mít k dispozici rozhodnutí soudního dvora. A také eh, vám chci říct, že pokud jde o některé rozdíly s radou, některý nesouhlas, tak jsou tady také některé tedy eh, prostředky, které jsou v rezervě v souvislosti s Schengenem. Jsou to rezervy, které jsme eh, navrhli k hlasování na plenárním zasedání na základě hlasování LIBE. Bylo to v důsledku konfliktu rady a parlamentu ohledně reformy šengenského eh, systému. My jsme v kontaktu s našimi kolegy, kteří sledují právní základ a uvidíme, jaký tedy jaká bude pozice, ke které dospějeme. A než dáme slovo komisi, tak myslím, že Goran ještě chtěl něco říci. That's exactly what, what I wanted to do was to... Přesně to jsem chtěl. Otázat se na něco komise. Máme štěstí, že tady jsou. Takže nejdříve mám dojem, že komise to asi sleduje denodenně z hodiny na hodinu máte jakékoliv nové informace, z nichž by vyplývalo, že ty nabídky, ty odhady jsou nadhodnocené? cokoliv by k tomu komise mohla říci, tak by to bylo opravdu velice přínosné. A druhá otázka. Máte jakékoliv informace ze strany rady nebo členských států, které by dokázaly, že ten šestý opravný rozpočet je nadhodnocený? Přišli s nějakými novými číselnými údaji, eh, s čímkoliv? To bychom opravdu rádi viděli. A třetí věc. Z toho, co chápu, tak některé členské státy a i rada se snaží rozlišovat mezi tím, co je právně závazné a co snad úplně právně závazné není. A já jsem možná byl natolik naivní, a domníval jsem se, že kdykoliv členské státy volají po eh, něčem, eh, náhradě tedy finanční něčeho, že my máme povinnost to pak ohradit. Ale já nevím, zda opravdu ten rozdíl eh, je nosný my bychom rádi věděli, zda tedy komise k tomu by se mohla vyjádřit, eh, k tomu tvoření těch rozdílů. Monsieur Prezaila. Děkuji, pane Presala. Kdybyste zodpověděl zejména na tyto tři dotazy. Merci, monsieur le président. Je, je le répondrai à... Euh, Odpovím anglicky. Concerning the question... Pokud jde o otázku pana Féna, zde bych se chtěl, pokud jde tedy o to, zda došlo k nějakému vývoji, zda má informace nějaké nové komise. Dnes dopoledne jsme rozeslali aktualizované informace o žádostech o úhrady, které jsme obdrželi do konce října. A tato čísla ukazují, že odhady, které předkládáme v opravném rozpočtu číslo 6, my tedy jako komise, jsou velmi opatrné. Do konce října eh, jsme obdrželi žádosti, které plně um, ospravedlňují eh, celkovou požadovanou sumu. Ano, naše odhady jsou tedy eh, přesné a spíše se pohybují na té konzervativní hranici, spíše než že bychom je nadhodnocovali. listopadu a prosinci čekáme další vlnu žádostí o úhrady. V posledních dvou měsících loňského roku jsme obdrželi žádosti v rámci politiky soudržnosti ve výši 18 miliard, to znamená v těch posledních dvou měsících, tak to obvykle vypadá. Takže i když eh, v prvních eh, jak si ta částka, kterou žádáme v tom opravném rozpočtu, je zcela realistická. Informace, které jsou k dispozici, jsou dostupné všem stejné, nejsou tu žádné dvojinformace, postupujeme transparentně a otevřeně. Pokud jde o právní závaznost, pokud se budeme věnovat politice soudržnosti, tak pravidla stanovená v právních aktech a v právním základu jsou, že za prvé veškeré úhrady, které a žádosti o úhradu, které obdržíme před 31. říjnem, se eh, hradí z rozpočtu průběžného roku. Druhé pravidlo. Eh, všechny eh, způsobilé žádosti musí být uhrazeny do 60 dnů. Další ustanovení říká, že v závislosti na dostupných eh, rozpočtových prostředcích do 31. října, pokud k tomu tedy dopočítáme dalších 60 dní, takže do konce eh, roku 2012. Eh, Tady u těch eh, žádostí obdržených do konce října je ten tlak ještě větší, protože je musíme skutečně uhradit v rámci těch 60 dnů, no to znamená eh, fyzicky v roce 2012. Eh, v minulosti to bývalo tak, že ty žádosti byly uhrazeny i v případě, že došly v listopadu či prosinci v posledních letech eh, naše kapacita, naše schopnost eh, uhradit eh, nároky, které byly vzneseny po říjnu, se trošku snižuje, takže jsme měli převis do dalšího roku ve výši až 11 miliard. Pokud nebudeme mít dodatečné finanční prostředky na rok 2012, tak eh, tu hrozí riziko, že do roku 2013 budeme vstupovat s těmito neuhrazenými platbami, které budeme tedy muset uhradit z, roku 2000, z rozpočtu na rok 2013. Všichni, včetně Unie, máme povinnost, abychom zůstali spolehlivým partnerem v rámci regionu pro dal v, vůči členským státům, vůči regionu. To je důležité proto, abychom eh, tedy, aby ty programy dávaly smysl, aby pro, projekty byly realizovatelné a tak dále. Máme tu kolektivní povinnost eh, zajistit tento hladký průběh. Pan eh, zpravodaj, pan předseda další vystupující poslanci naznačují, že by se tedy mohly vydat eh, směrem, který naznačuje komise, to znamená úhrady, navýšení tedy těch prostředků. My doufáme, že se nám podaří najít eh, kompromis v průběhu dohodovacího jednání v pátek. Pokud eh, k této dohodě dojde, tak ehm, se tím opravdu naplní obsah toho společného prohlášení, pod kterým jsou spolepodepsané Rada a parlament. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji. Takže, abychom odpověděli na tu to otázku Gerena. Za prvé, v zásadě všechny ty informační Informace, které jsme měli, ukazují, že eh, tyto čísla komise spíš, jsou spíš podceněné než přeceněné, spíš tedy menší a ty potřeby budou asi větší o jednu miliardu eur oproti těm 9 miliardám. Zatím žádná reakce členských států. Za třetí, z právního hlediska je tu povinnost eh, zaplatit. Ale ty programy řízené samotnou komisí, že jsem dobře pochopil, tak pokud lhuty, platební lhuty nejsou dodrženy, tak jsou potom se platí úroky z prodlení. A je tu několik eh, liní, kde, je, kde má komise tyto, eh, tyto úroky platit. Bylo by dobré, kdybyste nám eh, dali v průběhu trialogu právě tyto linie, já tedy nevím je, měli bychom to vědět. Protože ono to pak stojí eh, po nějaké době o dost víc. A pokud jde o strukturální fondy, to, co souvisí s politikou soudržnosti, to je problém vztahů mezi komisí a členskými státy. Čili tady jde o to vědět, jestli by to byla nějaká sankce a jaká sankce. To je samozřejmě složité, ale je to eh, určitý politický postih pro tu zemi, která eh, nedostane ty peníze. A pokud jde o prostředky na platby, které některé členské státy nechtějí zaplatit, nechtějí zvýšit, tak pro tuto část tam tomu zaplatit, se to zaplatit musí, jinak by to stálo více. A pro další část by to byly samotné členské státy, které by byly penalizovány. Nejsou to ty samé členské státy, ale to, co je eh, víceméně dosti zajímavé v této diskuzi, že je tady ta, eh, ta logika, která proti sobě staví čisté přispěvatele a čisté příjemce. A ten krok, který navrhujeme ze strany parlamentu, tak ten ukáže, že ty země, které se staví proti zvyšování prostředků na platboji, to jsou čistí příjemci, poměrně eh, bohaté státy, které nechtějí zaplatit eh, za země relativně chudší. Které nechtějí, eh, aby tyto platby byly za něco nového, ale za to, co už bylo, za prostředky, které již tímto způsobem byly slíbeny. Takže toto je vlastně nesprávná diskuze která spočívá v tom, že technický problém, problém technického charakteru, který byl špatně řešen, nedostal správné řešení a v důsledku toho se z ní stává významný politický problém, což se nikdy nemělo stát. A my bychom měli z krátkodobého hlediska pro tento rok a pro příští rok zajistit, aby eh, závazky Evropské unie byly dodrženy, aby nedošlo k zastavení pladeb, to by bylo skutečně nedůstojné a z hlediska dlouhodobého změnit metodu práce. My jsme předložili členským státům konkrétní návrhy, aby se to lépe zorganizovalo, aby členské státy sami na ministerstva rozpočtu lépe zhodnotili tyto potřeby tak, aby od příštího roku tyto problémy se rozplynuly, abychom začali eh, mít skutečné politické jednání, které se eh, týká těch, eh, těch závazků, těch prostředků. A takže doufám, že buď již na základě tohoto jednání tento týden nebo o něco později se dohodneme na této nové metodě práce, kterou zapracujeme potom do meziinstituční dohody, aby tento problém mezi závazky a, platby, závazky a platbami byl jednou provždy vyřešen. Pokud k tomu nejsou žádné další připomínky, ano, ajde, prosím. Gracias. Perdón por volver a pedir la palabra, pero es que vamos a ver. El último... Ano. Poslední číselné údaje, ty odhady, které nám předložila komise, no, um, 15 miliard eur. Je to s listopadem, prosincem nebo bez právně z právního pohledu, eh, když se hovoří o těch 60 dnech, jak by se s tím pak počítalo? To už by pak muselo těch 15 miliard být obsaženo v tom rozpočtu na rok 2013? Eh, ta komise by měla brát ohled na to, že to, co právně je tady za rok 2012 platné, že bylo zaplaceno. Takže když tady hovořím o těch 15 miliardách, eh, já to tady před sebou nemám, ale eh, ty se pak musí už jakoby počítat do toho překročení té horní hranice, protože jinak tam budeme těsně pod ní. A pokud se dostaneme na tu horní hranici, tak rada musí jednohlasně schválit eh, z právního pohledu nebo kvalifikovanou většinou. Takže tady bohužel máme situaci, kdyby jedna jediná země mohla tyto platby ohrozit. A to nejde pouze o problém těch plateb. To by vlastně mohlo nás vést eh, do takové dramatické situace, kde najednou překročíme ten strop eh, toho víceletého finančního rámce já vím, že jsme se už o tom bavili i na předchozích zasedáních, nespomínám si přesně, ale důležité je, aby rada rozhodla jednohlasně. Přesně, přestože z právního pohledu ta kvalifikovaná většina teoreticky stačí. Tedy eh, já mám z toho dojem takový, že eh, tam jde zřejmě o nějakou strategii, že tam je ta blokující menšina, obstrukční menšina. Já chápu, že ne všechny země si to přejí zmrazit, ale eh, když tam máme tu menšinu, tak pak i když z ní zůstane jediná země, tak nám to zhatí plány. Bohužel teď nejsem schopna to tady najít. Eh, myslím, že nám schází 10 miliard eh, než dospějeme k tomu stropu. Takže pokud se přenese z roku 2012 na 13 těch 15 miliard, tak to už nás opravdu přenese na to. Eh, Uvidíme. Myslím, že tohle je trošku pesimistické. Já pozoruji, že pokud jde o těch sedm let, když budeme řešit tedy, co se bude dít dál na rok 2012 a 2013, tak si uvěd, můžeme uvědomit, že v podstatě v konečném důsledku ty stropy eh, prostředků na závazky byly poměrně obdivuhodným způsobem eh, před, předpovězeny, ale pokud jde o prostředky na platby, tam získali velké nevyužité marže. A to zejména v důsledku eh, politiky snižování prostředků na platby, což je něco, co se v posledních dvou, třech letech praktikuje. No, já vám děkuji. Takže lhůta, trelok zítra, dohodovací jednání v pátek, pokud to uspěje, tím lépe. Pokud to neuspěje, to, co se dá dělat. Lhůta pro přijetí rozpočtu na 2013 vyprší eh, 13. listopadu. Nyní doporučuji, abychom se podívali na bod 6, to je další velké vyjednávání, které se týká vlastních zdrojů. Víceletý rámec zahrnující i vlastní zdroje. Máme tady dvě čísla od kyperského předsednictví. a parlament by se měl vyjádřit k těmto číslům, ke stavu celého jednacího balíč, balíčku před eh, Evropskou radou v průběhu našeho plenárního zasedání v listopadu. Pane zpravodaj, Reimer. Ja, vielen Dank. Eh. Ano, děkuji. Já si myslím, že tady eh, je paralelní akce ze strany mých spoluzpravodajů, ale my už jsme se o tom hovořili. Takže to, co zde projednáváme, konsolidovaný rozpočet na rok 2013, to je velice slibné z pohledu víceletého finančního rámce nebo v jeho kontextu. Když tady vidíme tu nevýdanou provokaci ze strany rady, jaký právě popsal pan předseda, na základě toho, co zažil v tom prvním kole. Pokud to tedy bude takto i nadále probíhat, tak tam budou nevyhnutelné dopady z pohledu toho, jak se máme my vůči radě zachovat. Já se o tom zmiňuji, protože při vší dobré spolupráci, která jak doposud probíhala eh, s kyperským předsednictvím, jsme se začali pouštět do té pečlivé analýzy podrobností. Samozřejmě, že to si nemůžeme dovolit na veřejném zasedání, takže já bych si dovolil začat eh, písmenem 10 desátým oddílem, tam to vypadá anglicky takto. E, po dohodě, k níž dospěla Evropská rada, nyní musí být přijat legislativní text podle postupu e, zakotvených ve smlouvě a s respektem vůči úlohám jednotlivých institucí a zejména pravidla pro víceletý finanční rámec z roku 2014 až 2020 musí být přijata radou se souhlasou, e, souhlasem Evropského parlamentu. Tady bych si dovolil ještě jednou citovat článek 312, druhý odstavec Lisabonské smlouvy. Tam totiž stojí eh, rada eh, na základě zvláštního legislativního postupu vydává nařízení eh, ke stanovení víceletého finančního rámce a poté se jednohlasně po, po souhlasu Evropského parlamentu který musí většinově eh, prostřednictvím svých členů toto povolení dát. A nyní. Ehm, záleží na tom, jak dlouho bude trvat vyjednávání. Ehm, a taky eh, bych rád věděl, které předsednictví si dovolí manipulovat Lisabonskou smlouvou, protože tady vidíme, že oni se snaží vše obrátit na ruby, zejména ten sled. Pokud se opravdu dále bude rada takto chovat, tak vlastně hm, eh, bude seje jet jedovaté sémě do těch dalších jednání a prostě s tím textem už to nepůjde dále pracovat, pokud eh, oni vůbec čtou nebo jsou nakonec negramotní. No a teď už se musím uklidnit, říká řečník. Já se mohu rozčílit ovšem ještě více, bude-li to potřeba. Ale musíme se podívat pravdě do očí. E, po prvním kole této analýzy možná si zkusíme představit, jak rada se bude chovat, jaké má zájmy, e, scénář 50 plus, e, krácení vůči komisi, krácení v těch různých rubrikách, jejich smysluplnost se nezdá zřejmá, při nejmenším na první pohled, a pak krácení projektů, eh, které se může pohybovat mezi 0 a 30 například u Connecting Europe u kategorie 1A krácení. A já zároveň k tomu podotýkám, že ta kolonka, kterou analyzujeme těch pladeb, samozřejmě je projednávána v kontextu, co bude přímo, co bude v rámci outsourcingu. To je velice ošemetné, protože ono se tam děje jedno i druhé. Zároveň s nám musí být jasné, například u 1b, že už tam se krátí o necelé 4 zdroje o 3 přímé platby rovněž 3,3, bezpečnost a občanství 4, Global Europe, to je zajímavé, o celých 12 a řízení a zpráva, často se to nechávalo, ale i tady rozhodně mají plnou vůli s tím něco udělat. Celá věc je pro nás proto tak obtížná, protože eh, po eh, domluvách, po jednáních mě stále ještě připadá pozitivní, když se scházíme s radou, ať už na plenárních takových zasedáních nebo bilaterálně, multilaterálně, jednotlivě s kyperským předsednictvím. Je zřejmé, že jasné stanovení té dělící čáry eh, v tom rozpočtu mezi tím, co je spjaté s institucionální dohodou a co je spíš spojené s tím víceletým finančním rámcem, že na to se nedává pozor, že se to prostě nectí. Za druhé, zde padl náznak, že ty číselné údaje, které byly předloženy, eh, že jsou vlastně ošemetné a jsou takové trochu až podloudné vycházet z nich, abychom si dokázali domyslet dopad tě, toho snižování těch čísel a zda by šlo ještě snížit více, že to bude velice um, z toho pohledu obtížné. Já tady nebudu zacházet do podobnosti, protože u některých jde o spolurozhodování, u některých jde o ten víceletý finanční rámec. To se pak musí ještě možná eh, v, a zavřenými dveřmi dále projednat a analyzovat. Ale v podstatě byly převzaty pouze dvě věci, které jsou pro parlament významné. Otázka flexibility, aniž bychom se chopili toho, co může být ještě i v té prozatímní zprávě, co jsme nadefinovali a potrhli, vlastně bylo už sníženo. Dokonce i to bylo sníženo na polovinu, to, na čem nám záleželo. Takže tady se nám nabízí plná flexibilita. A u těch vlastních zdrojů, tam opravdu, to by tak možná měl se k tomu vyjádřit Jean-Luc Dion, tam je ta e, doložka e, k tomu transakčnímu poplatku, ale i z toho vlastně nic jasného nevyplývá a u té flexibility se zohledňuje i ta rezerva kontingenční jako obce, ale více v současné době tady rovněž nenajdeme. Způsob dalšího postupu, strategie na další následující týdny. Je jasné, že bude zasedání jedna kontaktní skupiny. My jsme se navíc dohodli, že poté, co v pondělí na štrasburském zasedání se bude konat v Bruselu briefing s předsednictvím před obecním zasedáním rady, které se bude konat v úterý, že ještě ve středu počítáme s usnesením na plénu Evropského parlamentu a poté ještě eh, potom říjnovém eh, prohlášení jsme i řekli, že jsme připraveni dále jednat, kdykoliv se s nimi posadit ke stejnému stolu. A eh, předsednictví rady a pan Van Rompuy čekáme, že se to nějak ujdou, ujmou a náš tým vyjednávací se ještě na to zeptá, rovněž po samitu bychom se tím měli zabývat podrobně, protože i zde samozřejmě z pohledu jednání s parlamentem a otázkou, kdy my jsme na řadě, kdy my můžeme přispět konkrétními tedy návrhy, to bude rozhodující pro další postup. Tady k tomu ještě bych chtěl dodat, že musíme se zabývat tím usnesením, který právě příští týden musíme předložit jménem co nejvíce frakcí a v souladu s pravidly naší sněmovny. Ale že se musíme soustředit na ta těžiště. Nemůžeme e, se snažit znovu objevovat Ameriku. Právě nyní je velice důležité, abychom si sepsali přesně seznam toho, o čem chceme jednat. Samozřejmě, že nám jde o čísla, co nejblíže těm, které chceme, ale bohužel s tím asi počítat nemůžeme. Budou navíc ještě různě v různých kategoriích eh, projednávána. Ale z pohledu toho, co už nám dali, například v 1a v tom bodu, nebo otázku, zda Evropa občanů, tam právě má být eh, rok 2013 výjimečný a já to tam vůbec nevidím v té třetí kategorii, nebo bezpečnost já to tam vůbec nenacházím. Nebo odpovědnost Evropy celosvětově. Oni si prostě svévolně z toho škrtají, co se jim zlíbí a o Connecting Europe to už ani nemluvím. Takže to musí jasně zaznít z naší strany, že negativní priority rady eh, to nelze, musíme mít i vliv na obtížné věci, na priority v tom víceletém plánu a že takto to nebude možné dále. Musíme zcela jednoznačně říci, že jakkoliv je to obtížné vyjednávat o těch číslech, tak to musí být velice obsáhlá univerzální flexibilita a ne, že bychom si řekli jenom tak, že tady budeme mít tu kontingenční rezervu a tím to zhasne, tím to vyřešíme. A to platí i proto, že musíme mít harmonický ten rozpočet a ne nějaké jednotlivé procesy, které vlastně ten rozpočet úplně rozhážou. A pak tam budou nepříjemná překvapení v něm, se kterým si neporadíme. A to platí i vůči těm vlastním prostředkům, že se tam si musí něco udělat, že se to musí řešit. A my ten palíček musíme mít komplexně jako nabídku, o níž jsme připraveni jednat dělat a pak uvidíme, zda rada sama je z to, když tedy bude mít před sebou ještě i hlasování parlamentu a pak ještě bude mít stanovisko toho či eh, onoho státu, který řekne, že se to tady musí krátit trojnásobně, zda vůbec si sami schopni vyřešit ty blokády ve vlastních řadách. My musíme jasně ukázat, že jsme kdykoliv připraveni vyjednávat. Při tom, že se budeme držet těch klíčových principů, které jim předložíme. Tady tomuto výboru nemusím opakovat, že e, smlouva, Lisabonská smlouva nám rovněž e, ukládá určitou červenou čáru, kde vlastně se ani nemusíme Eh, jí dotýkat, ale máme i určité možnosti eh, rozumně vyjednávat, ale to musí i ta druhá strana mít eh, ten pocit, že my prostě budeme pracovat s jinými čísly, těmi maximy z roku 2013, i když víme, že to samozřejmě není univerzální řešení, ale že se svět nezvoří. Takže my nebudeme nějakými jejich zajatci. Já tady ale na základě toho, jak to doposud prohlédlo, proběhlo, nejsem schopen odhadnout, zda by eh, opravdu je to marné, eh, marná lásky snaha se snažit prosadit nějaký eh, posun, anebo zda to bude pomaličku postupovat ku předu. Jde o respektování práv eh, Evropského parlamentu. Některé státy s tím počítají, některé ne. Jde i o ještě tomu veřejnému pojetí toho, oč zde běží, zda tedy budeme opravdu schopni přijít s takovým kompaktním balíčkem, budeme vyjednávat kdykoliv o čemkoliv a prostě pak budeme hledat schůdnou cestu, ale to nesmí být eh, za každou cenu. Merci. Eh. Děkuji. To je jasné, Remere. Nevím, na co přesně odkazuješ, um, když jsi zmiňoval Garyho Kupra, že by High Noon. Vnímáš se tedy jako hrdina, který sám se popere ze čtyřmi protivníky? Teď tentokrát jich bude tedy 28. A nevíme, kdo bude Grace Kelly celé této záležitosti. Takže, jean luku prosím něco k těm zdrojům. Ano, na posledním zasedáním. Předseda řekl, že optimista, já jsem pesimista. Já jsem se rozhodně k optimismu neposunul. Dokument, který předsednictví předložilo, má jedinou pozitivní věc, že vztah mezi MMF a vlastními e, zdroji je tam zachován, čili mezi víceletým rámcem a vlastními zdrojmi. Ale v podstatě tím to končí v tom smyslu, že rada evidentně až do posud nikdy nevedla diskuze e, skutečně ani technické, ani obsahové o vlastních zdrojích. A co je třeba tady říct si? Předsednictví tam, kde se zmiňuje eh, také FTT v rámci zesílené spolupráce, tak ani tam není jasné, jestli komise předloží nějaké konkrétní návrhy, do kterých by skutečně, kde by figurovaly nějaké vlastní eh, zdroje. Takže já si osobně myslím, že se musím eh, připojit trochu k tomu, co říkal Reimer. Ve vztahu k parlamentu jsou tu dva body, u kterých teprve uvidíme, jak budeme vyjednávat. Jednak flexibilita, to je klíčový bod celého jednání, protože pokud jde o čísla, tak tam si nemůžeme dělat příliš velké iluze. Jediný možnost kompenzace je mít flexibilitu. Zatím eh, příliš nevím, jak by se pozice parlamentu k vlastním zdrojům mohla, jak by jí mohlo být vyhověno. Jak by vůbec mohl být, mohla být rada 100 udělat nějaký konkrétní návrh. A je potřeba zajistit, aby v závěrech alespoň figurovala dohoda o tom, jak budeme pokračovat v práci na eh, otázce vlastních zdrojů. Takže to propojíme, potím podmíníme eh, eh, provádění MMF, čili víceletého rámce. Jinak se dostaneme do dosti obtížné pozice. Merci, Jean-Luc. Děkuji, Jean-Lucu. Salvador. Sí, Jean-Luc ha expresado perfectamente el sentimiento sobre... Ano, myslím, že Jean-Luc zcela vystihl eh, pocity ke druhé části tohoto dokumentu. Myslím, že ani tady nemůžeme být spokojení. Kyperské předsednictví podle našeho názoru nepředkládá návrh, který by splňoval nároky na politický kompromis, který by Evropský parlament očekával. Namísto toho kyperské předsednictví na sebe bere roli kde se nejvíce odráží tedy nálada těch eh, států, které hrozí pěstmi, protože se zde naplňují ta naše nejhorší očekávání, pokud jde o eh, škrty. Eh, návrh komise, který my považujeme, my tedy považujeme za náš výchozí bod, kolegové to již výborně vysvětlili. Postupujeme tedy tak, že doplňujeme čísla, Máme před sebou návrh, ve kterém jsou eh, snížené výdaje, ale také nižší flexibilita. A tento návrh naše vlastní, nové vlastní zdroje vůbec nějak nevyřeší. Tento návrh i v případě toho, že k dohodě nedojde, umožňuje kompromisy. A kyperské předsednictví může dokonce ponechat stranou ten návrh o eh, jedno, návrh jednoprocentního navýšení eh, pro případ inflace. Pro nás je těžké představit si vážnou pozitivní eh, debatu My nemáme příliš velký prostor pro vyjednávání, my můžeme ten rozpočet buď to schválit nebo odmítnout. Ale vzhledem k tomu, že Rada i kyperské předsednictví hrozí dalšími škrty, tak eh, situace v nadcházejících týdnech a měsících bude zřejmě velmi napjatá. Pro nás jako pro instituci to zkrátka není žádná motivace pro to, abychom tyto návrhy schválili. Nicméně doufejme, že to vyjednávání se nějak posune, že se nám podaří eh, získat tedy to, co žádáme. Pokud to nebude více prostředků, tak alespoň větší flexibilita, tak abychom ty prostředky mohli distribuovat eh, s trochu větší pružností. Pro, velký parla- pro Evropský parlament eh, bude v příštím finančním období velkou výzvou to, abychom měli dostatečnou rozpočtovou pružnost a schopnost, abychom zajistili, že prostředky vyčleněné pro jednotlivé politiky budeme moci přidělovat my. Děkuji. Um, ich will jetzt nicht alles wiederholen. Helka, děkuji, ale já nebudu opakovat eh, to, co zde říkal Reimer. Já to pouze potvrdím. Já totiž mám dojem, že my jsme politicky stále více v situaci promarněných šancí. Zmínil se s nabídku vyjednávací, vlastní zdroje i investice, o něž běží, rovněž spolu strategie EU 2020 vše samozřejmě zvažujeme tu rovnováhu. Jak můžeme lépe utrácet evropské prostředky? My se učíme z minulosti, musíme se učit konsolidovat, ale zároveň potřebujeme investice na tvorbu konkurenceschopnosti a nových pracovních míst. A co vyznačovalo um, to vyjednávání. Já jsem se v pátek u toho nebyla, ale když kolegům naslouchám, tak to spíš vypadá, že ta nálada je pesimistická a taková eh, spíš eh, nedobrá a já budu vycházet z nejhoršího možného scénáře, totiž, že se ani na tom mimořádném samitu rada vzájemně nedohodne, protože Spojené království, neto přispěvatele, čistí přispěvatele, ti se nedohodnou s ostatními a sami tedy nebudou mít konzolidovanou pozici, kde by byli schopni dospět ani k většinovému rozhodnutí, natož jednomyslnosti. Takže nám přísluší to, abychom byli schopni si jasně říci, v čem spočívají eh, ty nesoulady já tady vám řeknu jedno číslo. Jediné, když se podívám na letošní rok, například na Německo, vůči Německu, je, tam je zcela jasné, kdyby to zůstalo ustávající situace, už u strukturálních fondů byla eh, mezera 850 miliardů eur, ve srovnání s tím, co my bychom rádi ufinancovali ze strany vlády. Takže to samozřejmě bude znamenat nebo by znamenalo obrovský problém, protože tady máme mnohé zájemce o ty prostředky, takže z pohledu toho zasedání listopadového ve Štrasburku, myslím si, že my musíme přijít s našimi argumenty a zcela jasně je tam zmínit co může znamenat, když se rada prosadí s takto restriktivním postojem. To musí být heslem naší rozpravy. Další věc, kterou Jarmer Reimer řekl jasně že se nesmíme snažit se dohodnout za každou cenu. Ano, já s tím souhlasím, rovněž se tak snažím důsledně postupovat, ale jakmile si řekneme i toto, tak musíme ostatním kolegům říci i jasně, že znovu si budeme poslouchat argument, který zní eh, politická krize, krize státních struktur, finanční, hospodářská, jak si to můžeme zodpovědět pokud eh, chceme ale být eh, příslušným způsobem zodpovědní, tak musíme většinově eh, v rámci výboru umět se tomuto argumentu postavit, že totiž my řekneme, že jednáme v zájmu více než 500 milionů evropských občanů, že toto není únosné pokud tedy bychom se měli podepsat pod nějakým nevýhodným, nějakou nevýhodnou dohodou. Tedy pokud to opravdu dopadne tak, že musíme říct ne, protože rada se nebude ochotná příslušným způsobem pohnout z místa, to mě přece jen trochu zaskočilo totiž článek v novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung, týkající se víceletého finančního rámce. Z něhož plyne, že rada vlastně říká to tež jako my. Že rada říká, že um, ano, pokud nám někdo bude házet eh, klády pod nohy, klacky pod nohy, tak eh, i my budeme postupovat cestou jednoročních rozpočtů, nebude vůbec žádný víceletý finanční rámec, eh, když to ostatní nechtějí, tak já nevím co je v rámci rady taková ta um, krajní tedy pozice, ta fallback position? Já to tady přece jen ještě přednesu rovněž i jednu věc. Nedojde k shodě, k dohodě, budeme pracovat se stropy na rok 2013 a rada stejně jako v průběžném rozpočtu nebude ochotna se toho držet čili to, co máme v tom eh, rozpočtovém odhadu číslo 6. I k tomu může dojít, když my řekneme, stáhneme se na maxima na rok 2013, ale když se už budeme bavit o tom skutečném postupu, tak najednou tam už ta pravidla hry platit nebudou. Tady by mě zajímalo, jak to odhadují ostatní kolegové. Yeah. Děkuji, Helgo. Juta Ähm, um- Děkuji. Já začnu od konce. Navážu na to, co řekla Helga. Ono to stojí i v té smlouvě, že se musí eh, prodloužit i ta pravidla hry, tedy nikoli pouze ty stropy toho minulého rozpočtu, ale rovněž vše, co platí z pohledu toho, jak se má postupovat, tak i to se bude uh, dále přenášet na příští rok. To nebude tak, že tady bude úplná anarchie, že budeme tedy muset kročit, kročit do tmy. A když hovoříme o vlastních zdrojích, já chápu, že z hlediska příjmu se na to díváme, ale mně připadá, že se musíme zamyslet i nad tím, to, co chceme, totiž co pořád posloucháme. Odstranění těch slev, těch rabatů. Tady máme tři možnosti, které nám zde načrtly a jasně můžeme říci, že ta druhá varianta, kde říkají, tam, kde bychom mohli výjít eh, nad to. Totiž Evropský parlament nechce, aby byly žádné ty slevy a přejdeme na jiné vlastní zdroje. Ale je jasné, že ostatní to takto nevidí. A když si posloucháme diskusy v radě, tak víme, a ono to není ani žádné tajemství, právě naopak, se to takto šíří, že jednotlivé členské státy jednak trvají na těch svých slevách, na těch rabatech a zároveň máme nové členské státy, které rovněž ještě chtějí ty slevy navíc a trvají na nich. Takže oni chtějí jak slevu, tak nižší rozpočet. Tak já se ptám, dává taková diskuse vůbec nějaký smysl? jak oni si představují, že něco takového mohou vůbec přednést. Druhá věc, Reimer říká k té zprávě, tam neřekli, kolik by se mělo seškrtat, ale jasně signalizovali, že to, s čím přišla už komise, totiž minus 1%, eh, u personálu, u zaměstnanců z roku na rok, že by to mělo pokračovat. A co ještě? Úplně naopak e, úplně v protikladu k tomu, co říkáme o spolurozhodování, že to musí být zvlášť od víceletého finančního rámce. Oni si sepsali do detailu, co oni chtějí, aby se zároveň řešilo v rámci té zprávy, té administrativy. A to už má být všechno v novém statutu, kde Evropský parlament v podobě svého právního výboru už dávno má svůj postoj, svoje stanovisko a rada není schopna se k ničemu propracovat. Nemluvě o nějakém společném stanovisku. A oni se to tam pak najednou propašují do toho víceletého finančního rámce. A, a dávají to tam e, do toho negotiation box, do té kolonky. I tady se musíme ale bránit to nesmíme připustit, aby se tam zavádělo takovéto zaměňování pojmů. Třetí věc. Když tady hovoříme o tom odkazu na samé poledne a Gary Cooper a tak. Ano, rada stále ještě, nebo řekněme, mnoho členských států, členů rady vychází stále ještě z toho, že opravdu nastane čas, kdy dojde k vyřizování účtu. Čteme si ty zápisy a už nyní argumentují tak, že přece nemůžeme vše nechávat na ten poslední moment když dojde opravdu už k tomu lámání chleba. Že vše tedy bude probíhat jinými slovy jako v minulosti a v dávné minulosti, že když parlament říká, tak to, když budete postupovat, tak prostě jediný výsledek bude ne ze strany parlamentu. Já si vzpomínám, ono už se to takto řeklo a já jsem jako bývalá předsedající výboru Šure jsem směla být u toho obecného jednání a tam Eh, předseda nebo někdo řekl, že takto je to jistá metoda dojít k tomu, že prostě my se proti tomu postavíme. A já doufám, že jim to jednoho dne dojde, že už si to najednou uvědomí. Ano, Salvador ani neposlouchá, ale tam byli i ostatní a oni to taky říkají. Řekli, musíme přestat s tím, abychom uvozovkách úvozovkách tu nabídku, kterou nám předložila, eh, předložil kyperské předsednictví, že bychom řekli, ano, ale pokud ta čísla jsou tak nízká, tak alespoň potřebujeme větší flexibilitu. Ale uvědomte si, kolegové, že my jsme už takto zkoušeli to s nimi před deseti lety, před x lety, ale to vlastně k ničemu nikdy nevedlo. My samozřejmě potřebujeme tu flexibilitu, ale nesmíme si namlouvat, že budeme schopni jít ještě pod to, co nabízí komise. My už jsme si řekli, komise to zmrazí, a my se nedomníváme, že budeme schopni vyřídit všechny své úkoly se zmrazeným rozpočtem. Samozřejmě i ta flexibilita je nutná, ale musíme dospět k nějakému mostu mezi tím, co, s čím přišla komise a co tady máme před sebou my, jinak to nepůjde. Merci, Jutta. Děkuji, Jutta. Geran Fern. Thank you, Chair. I, I can be very brief. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Já v podstatě souhlasím se všemi kolegy, kteří prohovořili jen dvě malé věci. Čísla. Eh, bohužel zde máme stejný problém jako eh, u plateb. Čísla a definice, tady, tady je zkrátka ten stejný problém. Je to problém politický, protože se tím zcela eh, kontaminuje ta debata britská vláda volala po eh, zmražení rozpočtu, ale pro ně zmražení znamená minus 200 milionů. Pro mě zmražení znamená stejná úroveň jako předtím ale pro jiné vlády eh, je zmražení znamená minus 100 milionů a tak dále a tak dále. Takže platby a eh, prostředky a závazky, to všechno se tam jaksi míchá a motá a ceny a eh, rozpočet, to všechno se zkrátka plete dohromady. Já jsem velmi vděčný sekretariátu za čísla, která nám poskytli oni. Ve své analýze bylo to velmi užitečné. Měli bychom si to opravdu trošku ujasnit a měli bychom to také eh, si dát eh, trošku na čas, než to vysvětlíme veřejnosti, protože kdokoliv z veřejnosti, koho to, kdo bude chtít tu debatu slebatovat, musí být úplně zmatený. Druhá věc. Scénář, o kterém jsem již hovořil. My jsme tohle vlastně čekáme již několik měsíců. Některé členské státy se mm, mají jaksi klapky na očích, jde jim pouze o škrty. Eh, jiné státy eh, zase jim jde pouze o jejich vlastní eh, podíl na politice, soudržnosti a tak dále. Musíme hledat nějaký kompromis a v tuto chvíli máme před sebou ten nejhorší možný scénář. Nelze Eh, hovořit jen o míře, o úrovni dalšího toho budoucího víceletého finančního rámce. Musíme také hovořit o obsahu. Pokud eh, se škrty týkají inovace, infrastruktury, výzkumu, tak eh, je to opravdu obhajitelné, je opravdu důležitější škrtnout nějaká čísla, než aby obhájili řádné využívání rozpočtu myslím, že bude opravdu velkou katastrofou potom, pokud eh, z těchto diskusí vznikne takový profil rozpočtu, za který nikdo nebude cítit eh, odpovědnost. Opravdu bychom se měli snažit eh, vyslat signál, že o škrty, tu jenom o škrty tady jít nemůže. Nelze se soustředit jenom na to, co máme. Máme cíle stanovené v budoucnosti v oblasti výzkumu a tak dále, které bychom nemohli naplnit. Bude to katastrofa. Děkuji, Sidonia. I would like to agree very much with... Uh, Já souhlasím s Reimerem. Není to dobrý návrh, to, co tady eh, předložilo kyperské předsednictví. Proč? Pokud eh, jde předsednictví o to uspokojit všechny, tak eh, výsledek je takový, že to neuspokojilo nikoho, že to naopak eh, nevyhovělo všem. Nechci opakovat všechny argumenty, které tu již zazněly, ale některé klíčové otázky jsou. Jak vysvětlit ty dalekosáhlé škrty v oblastech, které financují růst a inovace? Na straně druhé ty, které mají pomáhat veřejným investicím do klíčových eh, oblastí, to je těžko vysvětlitelné veřejnosti. Mám za to, že ti, kdo si přejí skutečně vsáhlé změny ve víceletém rozpočtu, budou také zklamáni. To je jenom takové náhodné, jsou to takové náhodné škrty, které za již nestojí žádná filozofie. Takže to nemůže být uspokojivé. Chci poukázat na jednu z věcí, která mě znepokojuje a která se týká naší pozice parlamentu a toho, co dělat teď. A to souvisí to s flexibilitou jsem přesvědčena se vší úctou vůči vyjednávacímu procesu, který probíhá a vůči vyjednavačům samotným. Flexibilita už není čím bývala, když jsme měli každý rok nějaké přebytky, každý rok nám zůstaly prostředky, které se pak vracely členským státům, s tím je konec. A po určitou dobu do budoucna nebudou, nezbydou žádné prostředky na konci roku v rozpočtu. Flexibilita teď znamená přesouvání eh, do oblastí, kde ty peníze víc potřebujeme. Teď jsme pod takovým tlakem, že potřeba flexibility tohoto typu, toho původního typu je pryč. Teď je potřeba jiné flexibility. Chci předejít situaci, kdy budeme připraveni k nějakému obchodu něco za něco, to znamená, že se vzdáme rozpo- velikosti rozpočtu a, a získáme roz, flexibilitu, protože to není atraktivní. To už není atraktivní. Musíme se zaměřit na velikost rozpočtu a to ne z důvodu nějakého principu ambice, aby byl rozpočet velký, nebo jak, aby byl takový, jaký ho chce komise, nebo jak ho chce zpráva Garigas, ale aby to byl rozpočet, který je schopen financovat závazky, která na sebe Evropská unie vzala v, na základě posledních smluvních změn a v průběhu doby. Takže rozsah toho rozpočtu je důležitý jako nástroj ke splnění cílů, které, má, cílů, které máme společně s radou. Ta flexibilita ta už tam žádný prostor nedává, protože prostor už tam žádný není ty prostředky, ty peníze jsou pryč. A dále opakuji, musíme být velmi bdělí práv parlamentu, když je řeč o flexibilitě. Flexibilita to by nemělo znamenat opouštění práv parlamentu a přistupovat k nějakým ad hoc řešením na poslední chvíli. Vždy, vždy to musí být navázáno na naše práva rozpočtového orgánu. To je potřeba opakovat našim partnerům v Radě a v komisi. Na závěr. Tento malinký rozpočet, který představuje 1% společného eh, důchodu členských států, tak teď je to v podstatě několik promilí jenom je to minimum, je to naprosté minimum nebo méně než minimum na rok 2012, abychom splnili závazky, které Evropská unie eh, si na sebe vzala, které unie, které má, člen, které členské státy eh, unii svěřily. Takže tato diskuze se mi zdá být velkým zklamáním a mám velmi často trpké pocity. Stáváme se obětí interní politiky, kdy Evropská unie je obětním beránkem čehokoliv, může to být špatné počasí klidně, nebo eh, špatná interní rozhodnutí. Na závěr chci vybídnout eh, nás všechny, abychom eh, se vrátili k návrhu komise, k tomu, o čem jsme tady ho- hovořili v parlamentu, a brát toto skutečně jenom jako provokaci, jako snahu všechny otrávit. Merci Sidonia. Alda. Děkuji, Alda. <laughs> Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria uh, repetir algumas coisas que foram ditas. Děkuji. Já bych vůbec nechtěla tady opakovat to, s čím souhlasím. A souhlasím s mnohým bylo tady růz, na různé způsoby vlastně už řečeno a vyjádřeno, že ten rozpočet to je vlastně jedno procento um, a e, zároveň ale, že ten rozpočet rozhodně nestačí. Chtěla bych se zmínit o odpovědnosti za rozhodnutí, které bychom měli v průběhu toho vyjednávání nějak podpořit aby tedy k němu došlo. Já musím říci, že jsem v mírném šoku, že tady ve vlastním kruhu mezi poslanci, evropskými poslanci, jež byli demokraticky zvoleni, jež jsou představiteli voličů občanů Unie že se nám upírá své právnost, že e, čistí přispěvatel si myslí, že oni mají přednost v tom, jak budou rozhodovat. Rozhodně musíme postupovat velice opatrně, když se tady takto hovoří o rozhodování. Každé rozhodnutí znamená obrovskou odpovědnost. My jako parlamentáři máme obrovskou odpovědnost do budoucna. My musíme jako zástupci lidu nastavit eh, do budoucna ty koleje, to, jak se budeme dále vyvíjet, ubírat. Já se možná trochu opakuji, ale myslím si, že nám stále ještě schází příslušná odvaha, abychom se postavili takovéto eh, politice úspor, která se tady neustále projevuje. Myslím si, že musíme být ještě žádostivější vůči právě jak víceletému finančnímu rámci, eh, tak těm rozpočtovým nárokům. Pokud se my nepostavíme odvážně tomu, o co jde, jak se to dá uskutečnit, tak pravděpodobně výsledkem bude rozpočet, který zůstane pozadu ještě ve srovnání s tím předchozím víceletým finančním rámcem. A takovýto krok zpět, to není něco, s čím bychom se mohli smířit. Ať už z pohledu těch investic, které po nás občané čekají, které mají přispět k tomu slibovatému, slibovanému růstu, k tomu, že budou mít občané pocit, že Evropa pro ně něco znamená. Oni si všichni berou ta slova do úst, všichni tím popisují tuny papíru, ale ten papír vlastně díky tomu, jak se chová rada, může rovnou do sběru. Tady právě, když trpíme krizí, Tady musí být parlament tím, který se ujme svého úkolu. Alda hat völlig recht. Alda má pravdu. Samozřejmě, že musíme být schopni vysvětlit našim občanům, že se musí eh, Evropský parlament chovat odpovědně. Jedna věc je, že v tom sdělení musí být jasné, že to nejsou peníze nějaké vlády. To jsou peníze 500 milionů občanů a státy je pouze spravují. A stejně jako v minulosti, a tady se trochu liší můj názor, jsou státy, které musí možná na to trochu víc doplácet, jsou státy, které z toho sami mají víc, ale to nám nesmí zastínit obraz, že ono to víme, eh, když máme každý účet. ono přece hodnota Evropské unie se nedá redukovat pouze na nějaký účet v bance. To je přidaná hodnota, která se projevuje velice mnohotvárně a to je něco, na co my musíme myslet. A zároveň je velice tedy nešťastné, že právě v situaci, v níž se Evropa zrovna nachází, se musíme bavit o víceletém finančním rámci. Takže bude nemožné se shodnout, pokud ani jedna instituce se nebude ochotná pohnout. Na druhé straně nesmíme z toho udělat nějaké mikádo, že ten, kdo se pohne jako první, bude automaticky v té ztrátové pozici ještě zareaguji na to, co řekla Sidonia, že tady vůbec nemůžeme eh, hovořit o tom, že už to neexistuje, že by se státům něco vracelo. Mm, ne, ono to stále ještě existuje, ale jedna věc u toho vyjednávání musí být jasná. Hovoříme o pouhém jednom procentu. A pokud eh, chceme se dále bavit, tak musíme mít určité rámcové podmínky. Totiž, že nesmíme jít pod něco, ale ani nad něco. Když tedy se shodneme na jednoprocentní hodnotě, tady souhlasím s Goranem, pokud si to přejou členské státy, tak pokud, když, když hovoříme o jednom procentu, tak se nesmí někde seškrtat 200 miliard nebo něco zmražovat, jak si to představuje Velká Británie. A nyní otázka je, jak se můžeme dostat nějakému rozumnému jednání a výsledku s členskými státy. Já už jsem se o tom zmínil. Mně připadá jako schůdné, i když to není něco, co by všechny členské státy um, podporovali, že ty že to, eh, co by se mělo vlastně členským státům vracet, pokud bychom to ponechali v rozpočtu a dokonce bychom to přenesli na příští rok, ty přebytky, které se nebudou vracet a tím můžeme stavět vyčerpané prostředky, že by zůstaly v tom rozpočtu. A na tom bychom mohli stavět a potom bychom se rovněž mohli dohodnout na nějakom maximu a možná by ty šachy, možná, že jsem naivní, ale možná by ty šachy taky k něčemu vedly. Takže nevím, zda bych kole, kolegové souhlasili. Musíme být schopni se pohnout směrem ke členským státům. O tom jsem přesvědčen, ale zároveň to nesmí být jednosměrka. Musí i rada být ochotná eh, jít o krůček směrem k nám. A pokud se zhatí, pokud se to nakonec nepovede, to vyjednávání, tak eh, právě se to odrazí na eh, zemědělských fondech, na strukturálních fondech, soudržnost a tak dále. Teoreticky my si můžeme opřít do křesla a můžeme říct, my máme tu páku delší, protože my nebudeme obviněni za ty nezotu jako ti nezodpovědní. Každý členský stát se musí zhostit vlastní odpovědnosti vůči svým občanům a to se neprojevuje pouze tím, kolik peněz dají k dispozici v rámci vytého finančního rámce, ale rovněž tak, do jaké míry jsou schopni uh, dále podporovat už dohodnuté projekty. Projekty, o nich všichni vědí, že jsou prospěšné. A neprovinit se tak vůči těm, jež se ty projekty týkají. O tom musíme vést diskusi a nikoli o tom, zdá se posune někde ta desetiná čárka nebo se něco seškrtá. Derek Děkuji. Po hlasování uh, ve sněmovně u nás mám skoro pocit provinění, že se tady beru slovo, ale na vlastní obranu musím říct, že jsem z Walesu. A Wales by určitě k tomu zaujal jiný postoj. My bychom rozhodně podpořili Eh, rozumný, důstojný rozpočet. Velská vláda by toto jistě argumentovala. Bohužel není žádná eh, velská vláda, která by měla tuto pravomoc, ale tuto pravomoc má vláda Spojeného království, čili to je problém, eh, který, s kterým nezbývá, než se vyrovnat. Potom hlasování ve sněmovně, kdy David Cameron po, tedy použil pohrozil použitím veta, což je určitá známka slabosti toho, že selhal, že se mu nepodařilo vytvořit konsenzus, že nemá dost eh, přátel, takže mm, a hrozit vetem na začátku jednání, to je skutečně selhání. Takže otázka z mého hlediska byla, co můžeme využít jakožto body, vyjednávací body. Zatím máme dvě věci. Jedna otázka britského rabatu. To je jakýsi totem. Pokud by Británie použila veto, tak právě při ztrátě rabatu. To nelze než akceptovat. To musí být do jednání zahrnuto. Toho se prostě Británie nevzdá. Takže mohlo, mohli bychom říct, tak pokud si tady Británie něco podrží, tak by mohla za to dát něco jiného a rozumné zvýšení rozpočtu na další finanční rámec. Další vyjednávací bod – se e, týká toho základu, z kterého budeme vycházet. E, protože tam e, používá Spojené království platby z roku 20, 2011. Všichni říkají, že chtějí zmraž, oni říkají, že chtějí zmražení, aspoň pokud jde o tedy reálné, ale tam jde o to, z jakých čísel vycházíme. Takže já myslím, že tady máme přece jenom potenciální flexibilitu, pokud začneme mluvit se Spojeným královstvím a s dalšími členskými státy ohledně toho, jaké, jaká je základní cifra, od které se to odvozuje. To, z toho by mohl vzejít nějaký kompromis, tak aby všichni potom mohli odejít z toho jednání a, a zachovat si přitom tvář. <laughs> I feared so. Uh, uh, sorry, uh, uh désolé, I'd like to make just two points. Omlouvám se, ale chtěl bych eh, říct eh, dvě věci, pokud jde o ty rabaty eh, u Spojeného království z roku 84. Já jsem byl v tom vyjednávacím týmu. Tam to bylo jednomyslné, takže tam prostě to není ve hře. Tady o tom jednat vůbec nemůžeme. Ale co byste mohli, vaše strana tam byly, tam 53 lidí hlasilo, z mé strany naopak všichni chtěli teda opustit Unii. Eh, mohli bychom se bavit o tom, kde chceme dělat ty škrty. Samozřejmě, že nemůžete jen tak eh, strapnit eh, premiéra a tak dále. Mohl byste nám říci, kde teda ty škrty chcete učinit? Nezačneme tady otvírat nějakou diskuzi mezi Brity. A to zejména ne mezi Angličany a Velšany. To opravdu ne. Já samozřejmě podporuji všechno, co přispěje k zachování jednoty Spojeného království. Pan Artong. Voorzitter, dank u wel. Allereerst een eh, hartelijke ondersteuning aan. Děkuji, pane předsedo dovolte, abych na začátek plně podpořil pana Camerona a aby také poblahopřál kyperskému předsednictví. Myslím, že odvedli vynikající práci. Účetní dvůr dnes vydal zprávu k roku 2011. Myslím, že k tomu máme tedy kopii a je tam velmi zajímavá informace, která jasně ukazuje, že eh, výdaje za rok 2011 také nebyly schváleny. Je tady velmi eh, zajímavé řečeno za prvé, že eh, evropská přidaná hodnota u řady projektů se těžko prokazuje a za druhé, že nebylo vyvinuto v zásadě žádné úsilí k tomu, aby se v rámci projektu ušetřilo, či se zajistila jejich efektivna. U, um, Účetní dvůr tedy toto řekl k roku 2011. Možná, že náš výbor by se mohl e, pokusit toto vyjasnit na e, ne tedy ex post facto, ale e, směrem do budoucna, aby se zohlednila také efektivita a utraty. To znamená, aby eh, v budoucnosti účetní dvor neschvaloval eh, jen na základě financí, ale také na základě možných úspor. Děkuji nyní, pane Riko. Děkuji. Děkuji, já bych řekl, že jsme naslouchali všemu, co se tady říká a já se připojuji k tomu obecnému Eh, k té myšlence toho obecného eh, zklamání je tady, eh, jestli jsem to dobře pochopil, ve v našich vztazích s radou, tak já jakožto zpravodaj pro Connecting Europe Facility, což je úžasné opatření, tak já se domnívám, že tady je skutečně, je to takový, jako takové trochu back to the future, je, omezím se na toto. Jako obvykle, tady předseda řekl skvělou předběžnou poznámku, že odhlasovat rozpočet, to je velmi eh, politický, nejvíc eh, navýsost politický akt. Ale na druhou stranu tady hovoříme o rozpočtu, jsme tady v naší roli, která nám přináleží. Ovšem rozpočet, o kterém hovoříme, s různými opatřeními a návrhy o flexibilitě, a tady se připojuji k těmto poznámkám vlastní zdroje a tak dále. Ano, to je určitá účetní potřeba, ale to nás nepřibližuje více podstatě té věci. Hovoříme s radou, která je trochu schizofrení. V čem spočítá ta jeho schizofrenie? Je to někdo, kdo má tedy dvě osobnosti má jakési dvě osobnosti, a tím, které nejsou schopny čelit té realitě. A oni se na základě toho také chovají. Alespoň já to tak vidím. Na jedné straně hovoří více v Evropě, více integrace, to je takový ten většinový hlas, i na základě předchozích rozhodnutí o jednotném trhu a tak dál. Na straně druhé je tu určitá rozpočtová dezintegrace. A přitom eh, základní nástroj integrace je rozpočet. Takže zdá se, že členské státy si z toho dělají jakousi variantu svého vlastního rozpočtu. Skupina pro soudržnost, zemědělství a další, pak skupina těch, kteří eh, nic neříkají, ale vždycky to vztahují vždycky se nějakým způsobem vztahují k tomu rozpočtu na základě svého. Když se podíváme na politickou diskuzi v členských státech, tak vidíte, že e, do určité míry je skutečně Evropa obětním beránkem, v jiných případech je to e, určité výcho, je vnímáno jako určité východisko a někdy e, zase je to vnímáno na základě určitých politických vizí ale já bych řekl, že se eh, připojuji k těm obavám, které eh, tady byly eh, řečeny, ale říkám si, jestli by neměl nějakým způsobem náš parlament, pokud je o tu politickou diskuzi o této věci, neměl nechávat radě tu možnost se vyjadřovat o, o budoucnosti politiky a jestli bychom neměli podpořit ty naše vlastní eh, eh, záměry. Já si myslím, že rozpočtový výbor, který eh, se vyjádřil technickým způsobem, by měl možná upozornit i všechny další parlamenty od nutnosti politické debaty, která se tady rýsuje. Si Dominik, Jan Ol... Děkuji Dominiku. Jan Olbricht. Yes, president, I would just... Já chci jenom se zeptat na dvě otázky týkající se taktiky našich vyjednavačů. Na Raymane Bageho. Jaká bude vlastně naše situace, situace parlamentu? V případě, že rada bude souhlasit s pozicí týkající se víceletého rámce ve srovnání s tou pozicí, když nebudou souhlasit. Jak zareagujeme v obou případech? To je, tam se politicky, diplomaticky, co bude pro nás lepší. A pak dlouhodobá, v dlouhodobých jednáních tedy. A pak možná mi něco uniklo, ale pořád nerozumím tomu, co myslíme tím, že nemusíme přijmout MMF, protože máme ještě tu další, ty další právní možnosti. Právní možnosti, to je ta, ta, ta, ta, to pravidlo té dvanáctiny ale vím, že předseda Schulz eh, prověřuje se možnost eh, prodloužení stávajících, eh, stávajících nařízení. V prostřednictvím průběhu jednání se chci zeptat, jestli existují skutečně nějaké alternativy, anebo je to pouze teoretické a ne realistické. Měli bychom mít velmi jasnou odpověď. Je to možné. Je možné nemít víceletý rámec, a mít víceleté politiky. Protože obecná představa je taková, že to možné není. Takže toto jsou dvě důležité prvky pro jednání. Já bych odpověděl, pokud jde. Eh, možná na tyto dvě otázky se pokusil samozřejmě. Není eh, potřeba na to odpovídat veřejně. To je jedna důležitá věc. Můžeme samozřejmě zacházet do různých hypotéz, ale tady na to eh, pověď nezazní. Druhá otázka. Můžeme počkat rok nebo dva navíc, než se dohodneme na dalším víceletém rámci. Byla zadána eh, právní studie Šulcem. My máme její výstupy které byly také dány k dispozici. Pokud je nemáte, můžeme vám je dát. Je to něco, k čemu v podstatě už došlo dřív. Je jasné, že v případě, že rada sama o sobě, bez ohledu na postoj parlamentu, rada eh, se nedohodne do konce eh, roku 2012, do konce tohoto roku, tak se to potom odloží na, pod, do podzimu 2013, bude, na, aby se pokračovalo v jednání. A to souvisí s volebním kalendářem v některých velkých státech. Ale zatím v takové situaci ještě nejsme. Zatím bychom měli učinit vše proto, aby politická dohoda byla dosažena od možná Evropské, eh, k Evropské radě v listopadu anebo do prosince, ale samozřejmě musíme vycházet eh, z toho, eh, z té hypotézy, z té možnosti, že taková dohoda existovat nebude. To by nebylo vůbec katastrofické. Několik osobních poznámek. Co je pro mě zřejmé? Až do, zatím šéfové státu a vlád nepřipisují velký význam problému evropského rozpočtu pro ně je to téma, které je otravuje. Oni nevidí, v čem spočívá jeho význam, důležitost, takže samozřejmě se tím potom trápí eh, ministři, protože jsou to evropské eh, státní rozpočty, které pak, eh, které pak jdou do toho rozpočtu evropského. A tím pádem se dostáváme potom do těch techničtějších záležitostí, a oni potom eh, k tomu přistupují, jako kdyby to byl nějaký historický monument, nějaký, eh, nějaká relikvie, nějaký pozůstatek minulosti. Tento rozpočet byl už dlouho nastanoven na tom jednom procentu HND ehm, a já jsem to říkal eh, už na plenárce a řeknu to i tady. Čím je jednání těžší a čím je nás víc kolem stolu, a čím více jednoduchý kompromis, eh, nejjednodušší varianta je pokračovat v tom, v čem, v co už bylo rozjeto, eh, protože jsme s tím byli schopni žít, tudíž je to v podstatě pro všechny akceptovatelné. Takže riziko tohoto jednání je, že prostě jenom zachováme stejnou částku, stejné rozdělení, stejné financování evropského rozpočtu jako v předchozích obdobích. To je přirozená tendence, přirozený sklon to je téma, které samozřejmě, jak říkám, otravuje eh, vedoucí představitele států a vlád. A oni se budou snažit udělat z toho nějaké téma takové, aby se mohli vrátit domů a říct, vyhrál jsem, získal jsem naše priority. Vydobil jsem z toho to, co je pro nás prioritou. Pro některé země je to rabat, pro některé je to třeba jako moje země, zdá se, Eh, v rozsah eh, zemědělského rozpočtu, pro některé zase soudržnost. Ale pokud eh, budeme dále setrvávat v tomto přístupu, tak v roce 2020 budeme mít rozpočet, který v podstatě je koncipován 20 let starými postupy. To by bylo kolektivní selhání. První snahy musí spočívat v tom, aby jsme zajistili, že před hlavy států a vlád pochopí, že to není nějaká druhotná záležitost. Protože ve skutečnosti jenom my můžeme všechno to, co zatím bylo zablokované, odblokovat a evropský rozpočet by měl financovat ty politiky, které skutečně fungují, Jistě účetní dvůr ten říká některé věci ohledně provádění rozpočtu v některých politikách se ty peníze, prostředky nevyužily správně. My musíme financovat ty politiky, které fungují. A nové kompetence, které byly uděleny Lisabonskou smlouvou Evropské unii, přitom zatím pro ně financování není, čeká se až na eh, budoucí dobu a financovat všechno to, co souvisí s, s konkurenceschopností, s inovací, a je opravdu politování hodné konstatovat, že v návrzích kyperského předsednictví ve vztahu k tomu číslu Evropské komise ten hlavní škrt by byl v kategorii 1A. To je opravdu extravagantní. To je opak toho, co znamená připravovat se na budoucnost. Další poznámka jsem nucen konstatovat, že až do posud ve vztahu k eh, radě, médiím, které se o to zajímají, Evropský parlament není až tak velkým aktérem. Spíš druhotným. Nikde si nečtu, že by se říkalo, a tak toto jednání bude vyžadovat eh, souhlas Evropského parlamentu, takže vlády musí dávat pozor. Ne. Média to prezentují tak, jako kdyby se to všechno odehrávalo někde v kuloárech rady, mezi velkými vládami té či oné země, která má vliv. A obzvlášť jedné země, která byla zmíněna, která se prezentuje v poněkud zvláštním světle v tomto jednání. a kde tady z toho vzniká určitá, určitý interní rozpor, protože na jedné straně říkají vedoucí představitele, že tady, tady došlo k důležitému parlamentnímu hlasování a že na základě něho je potřeba snížit rozpočet, že nestačí jeho zmrazení. Zároveň říkají, že do roku 2015 chtějí projednat a projednat i vztahy s Evropskou unii jako takové, to znamená eventuálně i vystoupit z Evropské unie. Tato pozice je neudržitelná. To je blav, který je nutno odsoudit. Nemůžeme zároveň říkat, nejsem spokojen v tomto klubu. A za pár let se možná rozhodnu, jestli z něj vystoupit nebo ne. Ale Zároveň si přeji, aby ten klub dokonce i bez mě snižoval svůj rozpočet. To není možné. Jestliže se účastníme nějakého jednání o prostředcích až na roku 2020, tak to znamená, že máme také závazek zůstat v tom klubu. Takže tady je problém. Osobně mám pocit, že tato pozice přijatá jedním z důležitých členských států Evropské unie, po nás žádá, aby Evropský parlament zaujal symetrický postoj. Co myslím symetrický? Tím myslím v podstatě opačný. Protože tady, a já si to uvědomuju, když pak začneme, ty, e, začneme bilaterální jednání s radou, tak eh, rada má na tu působí tento negativní Eh, závěr, negativní postoj tohoto velkého státu a snaží se zabránit tomu vetu. Ale tím pak budeme mít nakonec evropský rozpočet do roku 2020, jehož částky budou stanoveny na úrovni přijatelné pro zemi, která už v roce 2020 nebude členským státem Evropské unie. Taková situace může nastat. To není možné. Já vím, že trochu přeháním. A navíc jsem nezmínil tu zemi. A no, my nemáme žádný záměr za našeho premiéra opustit Evropskou unii. To ne, není vůbec to, co, o čem o, o co mu jde. Jedna věc je jasná. Jestliže jednání dochází, nebo tomu jádru jednání dochází mezi státy toho, toho better spending, které prosazují better spending, a e, jedné ze země, která chce méně, no tak, e, která chce méně než pět let, tak pokud nebude nějaká silná reakce z kohezních zemí a Evropského parlamentu, pokud Evropský parlament neukáže jasně na základě přijetí jasných pozic, na základě eh, hlasování a také na základě možnosti eh, využít veta stejně jako jakýkoliv členský stát, tak pokud to neuděláme, tak eh, dopady budou skutečně negativní. Možná jsem eh, se trošku unáhlil, pokud je o záměry některých zemí, ale pokud jde o celkovou rovnováhu jednání, tak si myslím, že ta celková analýza je správná. A pokud jde o doladění těch čísel, tak to musí probíhat eh, tak, abychom vycházeli ze stejných čísel. To je na panu Van Rompuyovi a jeho spolupracovnicích. Od začátku vycházíme z údajů Evropské komise 2011 a musíme v tom v takto pokračovat i nadále. A dále. Rozlišovat, což bohužel média nerozlišují, mezi stropy a mezi reálnými rozpočty. Tady diskutujeme o rozpočty, rozpočtech ale to ještě neznamená, když mluvíme o těch stropech, že tak velké budou ty rozpočty. Já si myslím, že tak, jak to říkal Reimer, měli bychom od začátku jednání připomínat posté klidně, protože je to nesmírně důležité. Předseda Schulz by to měl říct hned na začátku Evropské rady. Problém právního základu. A to, že parlament nemůže vyslovit svůj souhlas s textem, který předjímá obsah nařízení v rámci přijímacího postupu, že to je něco, co podléhá spolurozhodování. A taktickým argumentem je naprosto, bylo by naprosto legitim, legitimní, abychom odmítli některá rozhodnutí přijímaná hlavami států a vlád, pokud nemají k tomu právní kapacitu. A pokud jde o částky rozpočtu, musíme si uvědomit, že tady hovoříme o určitém rozdílu mezi jedněmi a druhými. Samozřejmě na jedné straně je tu britský postoj, ale jinak je to zkrátka, jsou, ten rozdíl mezi jedněmi a druhými představuje v podstatě opravdu pět eh, zanedbatelný zlomek procenta HDP, to jsou to nějaké tisíciny. A kvůli takovýmto, takovýmto několika tisícinách pě, pěti, to je to, o čem se mluví. Hovoří se o tom, že se vytvoří mechanismus stability a když je potřeba zachránit banky, automobilový průmysl, taky toto jsou podobné promile. To bylo před relativně nedávnou dobou. Takže já si myslím, že v momentě, kdy, te, tyto, kdy to rozpětí je takto malé, tak je potřeba k němu tak přistupovat. Pak jsou to státy, které trvají na zmrazení. Hlavním argumentem v tomto je, že Evropa musí jít příkladem. A to úsilí, které odvádíme všichni doma, musí se odrážet i na evropské úrovni. Tuto logiku akceptujeme, to jsme přijali v roce 2011, 2012 a hovoříme o tom, jakým způsobem apliko, to aplikovat v roce 2013. Ale žádná vláda, která to říká, neoznámila rozpočet, zmrazení rozpočtu na 10 let. Neřekla, zmrazíme rozpočet do roku 2020, na 10 let to žádná vláda neřekla. Protože samozřejmě to by ve volbách, příštích volbách mělo zdracující dopady na takovou vládu. Takže vždycky se vychází z toho, že eh, teď 13, 13 14, 15 se vrátíme do potom nějaké normální situace, kde bude možné se vrátit k normálnímu rozpočtovému životu a ekonomickému životu. A takže když se rozhoduje o prostředcích na 14 až 20, tak také by se mohlo stát, že by globálně byly možné částky navržené Evropskou komisí, s tím, že v těch prvních letech, vzhledem k tomu, že pořád ještě jsme samozřejmě financováni příspěvky národních rozpočtů, tak ho nebudeme moci zvyšovat, ale pak v druhé části už bychom ho mohli zvýšit více. To je ještě další argument na zdůvodnění nových vlastních zdrojů. K vlastním zdrojům jako takovým. Argument, na kterém bychom měli eh, trvat, jsou ty korekční mechanizmy, ten korekční mechanismus a rabaty. Víme, že země, které mají rabaty, budou bojovat za jejich zachování. A já chápu, co říkali naši britští přátelé. Ale je stejně tak jasné, že ty státy, které přispívají, které platí za rabaty, v podstatě eh, nadměrné prostředky oproti jejich standardnímu GNI, to už nem, nemohou akceptovat. Takže systém rabatů se bude tak jako tak měnit. A nebude se měnit v tom smyslu, že by se snižoval tento rabat jako takový, ale spíš v tom smyslu, že se bude rozšiřovat na všechny země, které jsou čistými přispěvateli. A to je podstata dokumentu, který publikovala komise v příloze ke eh, kyperského materiálu ohledně těch takzvaných korekčních mechanismů. Pokud takto se, ze všeobecní eh, této rabaty, tak budou chybět prostředky, takže proto potřebujeme vlastní zdroje. Takže já sdílím pesimismus Jean-Luca, kterého tady nahradili vám. Ale zároveň je potřeba vědět, že bez ohledu na trvání parlamentu, aby se otázka příjmů řešila, Existuje počet, určitý počet států, které jsou v takové pozici, že vůči svým eh, daňovým poplatníkům nemohou zdůvodnit, aby ještě nad rámec svých příspěvků platili část britského příspěvku, německého, rakouského, švédského a tak dále. Z hlediska taktického je potřeba se zamyslet, ale ne tady, ne v takovéto formaci a ne na veřejnosti nad určitými věcmi a uvědomit si, jak členské státy jednají mezi sebou. Členský stát, který má šest priorit, nehájí těch šest priorit stejným způsobem. On se snaží zjistit, jaké jsou priority ostatních. v rámci 27 jsou eh, ti, kdo hájí eh, soudržnost. Některá země, která má víc priorit v rámci soudržnosti, může nechat jinou zemi, aby bojovala v první linii za, za soudržnost a oni se zase budou být za nějakou, která je méně hájena někým jiným. A až budeme mít trošku upřesnění o tom, jaké jsou pozice jedních a druhých, abychom přizpůsobili naši vlastní taktiku tak, abychom věděli, na, jaký, na jaké body se máme v našem úsilí zaměřit, jaké jsou slabiny eh, našeho protivníka, kam vyšleme naší kavalérii, nebo e, naše těžké dělostřelectvo. Takže mm, samozřejmě práce Koreperu zatím nejsou ještě, tam ještě z toho nevzešly dostatečně přesné věci, ty požadavky ještě nejsou až tak jasné. Ale musíme být připraveni na takový moment. Chcete něco ještě připojit? Reimer. Nur ganz <clears throat> kurz, hm, Herr Vorsitzender. Ich glaube, was Haushalts... Úplně krátce jenom, pane předsedo. Co se týče rozpočtové disciplíny, tak v principu opravdu se nemá evropský rozpočet za co stydět. Já ještě jednou si prohlížím od roku 90 vývoj horních stropů vlastních zdrojů, rovněž i v rámci víceletého finančního rámce od roku 90 až do dneška i e, ty skutečné platby, i skutečné provádění. Takže přesto, má, že máme výzvu, jsme si dokázali poradit s výzvou celého toho rozšíření, tak se rozpočet zvyšoval méně rychle než průměrné rozpočty členských států. A když se podíváme na leta 90 až 97, tam opravdu 1,1 až 1,2, to jsou ta skutečná čísla, tak přestože se nám Evropská unie takto radikálně rozšířila, tak se zároveň pohybujeme mezi 1,1 a 0,9 procentního bodu, takže nám nikdo nemusí eh, nedostatek disciplíny vyčítat. A ještě co se týče spolehlivosti, my jsme vlastně um, oběti vlastních postupů. Um, to uh, vyjádření uh, spolehlivosti a prohlášení o spolehlivosti, to je sice dobrý instrument, ale my máme eh, bývalou eh, předsedající Německého účetního dvora, nyní pracuje v Evropském účetním dvore, velice zkušená kolegyně a tady oficiálně Brusel prohlásila, kdyby e, členské státy byly podrobeny takovémuto zkoumání jako Evropský parlament, tak většina e, členských států by nedostala absolutorium. Tak by vůbec to absolutorium nedostala takže my se musíme podívat samozřejmě na to, jak budeme postupovat rozvážně a správně, ale zároveň, abychom se nestratili v těch eh, podrobnostech. Další otázka. Flexibilita. Já jsem si vědom, je eh, zmínil o té všeobjímající eh, flexibilitě. A já samozřejmě znám ty principy některých kolegů, když hovoříme o úžejí pojatém rozpočtu. Víceleté programy eh, chceme zjednodušit eh, v tom spolurozhodování. Tam to samozřejmě platí, ale otázka všeobjímající flexibility, která obsáhne nikoli flexibilitu toho, co bylo doposud, ale nabídku obecně balíčku, kde budeme mít určitá těžiště a určité příjmy, kde chceme mít možnost je využít do budoucna a to tam musí být obsaženo. Juta správně poukázala na to, že v skutku to platí i pro administrativu, pro tu rubriku a i ostatní, že nesmíme předjímat nějaká rozhodnutí, eh, o kterých pak nepůjde jednat. Vše je součástí hry a my to musíme prosadit ve všech kategoriích. K tomu, co řekl kolega Olbricht, to byla taková diplomaticky politická eh, otázka. Co eh, uděláme, když rada bude souhlasit, nebo když rada najde řešení, nebo ho nenajde? Co se nám vyplatí spíš? Ano, to je otázka. Já bych předem řekl jedno. Otázka právního základu bez ohledu na vyhodnocování otázky naší právní službou mohu říci, že pamatuji si, když to bylo v roce 2007-2008, ta facilita e, potravin, tam jsme měli různá vyhodnocení právní služby a dokonce i komise jednala vlastně na okraji e, právně přípustného argumentovala. E, bylo to doložitelné, ano, tady mi nikdo neprotiřečí, já to mám dokázané. To by se mělo řešit politicky a samozřejmě v případě toho, že se vše zhroutí, že se ta jednání zhroutí, tam je ve smlouvě jasně učeno. Zůstanou stropy na rok 2013. To je určité řešení. Samozřejmě, že všichni víme, jak máme dobře spolupracovat a na základě eh, článku 312 um, druhý odstavec, víme, že chceme dosáhnout něčeho a já chci vidět, aby i rada přispěla k tomu řešení. Ale pokud najednou bychom měli být nuceni pracovat s jinými čísly, než co má šure, než co má komise, tak to už je pak o něčem jiném. A bez ohledu na to je samozřejmě možné dále jednat o právních základech a vypořádat se s tím, s čím je třeba. V některých kategoriích to možná půjde s nás než v jiných a tam, kde jsou ty sporné body, eh, kde eh, v rámci instanci, institucionální, meziinstitucionální dohody si můžeme vyjednat prodloužení, kde to nepůjde jinak. K tomu máme precedenci eh, v historii evropských institucí, kde jsme si pomáhali z nouze eh, kreativními řešeními. Takže ono se to dá a dá se to i kvalifikovanou většinou bez ohledu na vše ostatní. Nyní si myslím, že v nejbližší době musíme se vypořádat s následujícími variantami. To je vlastně taková nepřímá odpověď panu Olbrichtovi. Dejme tomu, že eh, si rada nenechá předložit žádný návrh Prosincové e, zasedání už má jiná témata. E, Pak irské předsednictví, časový sled a zároveň nejistý e, výsledek, anebo si řekneme, že na podzim roku 2013 to znovu rozjedeme, ale zase už máme problém s prosazováním a tím, jak to má vypadat od 1. ledna 2014. Takže musíme mít nějaké prozatímní řešení, jinak to nepůjde. Bylo by dopadem tak se zeptám rétoricky, pokud je vše tak nejisté a nevíme, zda to někdo znovu nebude vetodat. Muselo by se hovořit o tom takzvaném rollover. Nebylo by lepší se zrovna dohodnout na dvou až třech letech, aby to bylo rozumnější. Například usnesení parlamentu z března, dubna, tam máme tu doložku 9, kde tam já i Katrin jsme naznačovali, že taková možnost by byla přípustná. Takže naznačují, kolik je těch různých variant, těch scénářů. Zatím nejsme schopni odhadnout, který bude nejvhodnější z pohledu toho, jak se to bude eh, v naradě vyvíjet. Helga citovala článek eh, v novinách německých a e, řešení. Samozřejmě, že kdyby rada hovořila jedním hlasem, tak by došla k rozumnému řešení a e, že by byla pak schopna nějakým způsobem postavit požadavkům parlamentu. Ale pokud si členské státy řeknou dobrá, tak to necháme spadnout, tak to já jim přeji hodně zábavy protože to je bude hezky bolet. A nevím, kolik z nich to vydrží. A mimochodem bych k tomu ještě rád dodal, že některé členské státy, a tam bych čekal, že jim opravdu bude komise posílat už účet vlastně za to, které přece sehrávají zásadní úlohu v rámci toho rozpočtu, že se příslušným způsobem ozvou, aby oni se z právního pohledu opravdu chovali důstojně a neschovávali se za parlament, že nejde se na to dívat tak, že parlament eh, všechnu tu špinavou práci odvede a eh, oni vlastně na, nakonec se nebudou muset vůbec vyjádřit, takže tam to musí být zcela jasné. Pokud nám rada opravdu dá nějakou nabídku, předloží nabídku, to si musíme pak vyjasnit, jakým způsobem pak chceme, co by parlament postupovat dál. Budeme opravdu mít týden, kde bude ta situace eh, z toho filmu v pravé poledne, že budeme vyjednávat a pak to budeme až postupně vylepšovat? A nebo budeme mít eh, pak ještě nějaká dodatečná vyjednávání? Jedno je jasné, nezávisle na tom, jak bude parlament zapojen, ty dopady nabídka po samitu ve spolupráci s parlamentem. Tam budeme mít různé varianty textu a zároveň eh, ohledy brát na víceletý finanční rámec. Na to přece budeme potřebovat několik týdnů. To se musí, bude, musí zpracovat pak podrobně. To není jenom tak. Dokonce i minulé po samitu eh, 2005, to se odmítlo a my jsme s rakouským předsednictvím vyjednávalo až do dubna a pak jsme ještě po té dohodě potřebovali další měsíc, abychom to byli schopni vše písemně předložit a to se až v květnu o tom ve Štrasburku pak hlasovalo. Což znamená, že se musíme vypořádat i s otázkou, to samozřejmě ne dneska, ale kde máme mantinely pro parlament. Pokud je nějaká nabídka, kterou nám rada předloží, eh, na stole. Je dostačující, vzali v úvahu naše návrhy? Pokud ano, tak sáhneme k tomu postupu, který máme. Pokud bude neuspokojivá, tak už pak máme málo možností. Ale zhostíme se možností, zvážíme je, nebo jim řekneme, přátelé, to je konec. Takže tam si musí každá politická skupina podívat na ně přijatelné, co ne a prostě si jasně říct, která podoba eh, dohody nebo nápadů, hm, předloh bude parlamentu vyhozovat, vyvahovat. Yes. Děkuji vám. Děkuji, drazí kolegové. To byla velmi, velmi důležitá výměna názoru, takže já myslím, že bychom tady měli eh, teď skončit a přejít rovnou k hlasování. A zajít, začít tedy zprávou číslo 9. Takže si prosím vemte hlasovací seznamy. Bod 9, Richard Ashworth. Není tady, možná by bylo dobré, kdyby mu někdo dal vědět. Richard Ashworth, Herkules 3. Máte všichni hlasovací karty? Nikdo nemá. Tak. Takže osoby, které odcházejí, prosím, ať tak učiní potichu. Všichni mají seznamy. Takže budeme hlasovat. Za prvé 9 Richard Athwards, pak, pak eh, bod 19 Utah a pak eh, tu budou ještě eh, některé platby. Takže můžeme... Takže Richard Ashworth, takže Ingeborg Gressle eh, zpravodaj je pro, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 16 Jens Kajer, zpravodaj je pro, kde je proti, kde jeden. Schváleno. Osmička. 8, 9, 10 zpravodaj. Ne. Takže 8 pro, proti. 1, 2, 3. Kdo se zdržel? Schváleno. Devítka zpravodaje pro, proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Kdo se zdržel? Takže také schváleno. Desítka z prodaje pro, proti, velká většina, kdo se zdržel, zamítá se. Můžeme teď vzít ty tři pozměňovací návrhy Inge? Ne, nemůžeme. Takže 17. Paní Gresle, pro je pro, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 18. Bude pro, proti, jeden. Kdo se zdržel? Dvě. Schváleno. 19. Pro. Proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9. Kdo se zdržel? Schváleno. 11. Pravda je pro. 1, 2, 3, 4, 5. Proti. Většina. Kdo se zdržel? Schváleno. Ne, zamítá se, pardon. Teď obě dvě Kajera 2021. Aha, 21 staženo. Takže 20. Zpravodaj proti, kde pro? Proti. 1, 2, 3, kdo se zdržel, schváleno. 22. Není kresle. Zpravodaj pro, kde pro? Proti. Kdo se zdržel, schváleno. 23 odpadá. 25. Druhý pododstavec odpada, odpadá. Ne, ono to souviselo s 23. Ale 23 odpadá. Takže 25 jako celek. Zpravdu je proti, kde pro? Kde proti? 11. Kdo se zdržel? Většina pro. Ale bylo to těsně, takže schváleno. 12. Spravda je odpadá. 24. To je pokryto 12, ale vzhledem k tomu, že 12 odpadla, předkládám k hlasování 24. Gajer, kdo zpravodaj proti, kde pro. Proti. Děkuji. Většina je pro. Tak schváleno. 26 Gajer. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 27 Inge. Spravodaj pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 28 Gajer. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, schváleno. Úvodní ustanovení. Můžu vzít všechny pozměňovací návrhy zpravodaje? Opravdu, vy si potrpíte na detaily, takže dvojka, kde pro, proti, jeden proti, schváleno, trojka, pro, proti, zdrželi se také schváleno, méně. Jdete většinou čtyřka pro, proti, zdrželi se. Stejná většina, schváleno pětka pro, proti, zdrželi se. Schváleno jednomyslně. Šestka, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítá se. Čtrnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Sedmička zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Mám chuť to prověřit. Elektronicky k sedmičce zpravodaje. Takže nejprve spočítáme elektronické hlasy, pak mi řeknete manuálně. 11 proti 13 jsou ještě nějaké manuální hlasy. Kdo je manuálně pro? 1, 2, takže 2 plus, takže 13 pro celkem. Kdo je proti manuálně? 1, 2, 3, 4, takže se to zamítá. Takže se zamítá. To byla sedmička. K celému návrhu ve smyslu změn, tedy pozměňovací návrh jedna zpravoda je pro, proti, zdržel se, schválen na 13 Gaera, který je kompatibilní, ale zpravoda eh, je proti, pro, pro, proti, zdržel se, schváleno také. Za, teď závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže schváleno. Je dva proti, jeden se zdržel, všichni ostatní jsou pro. Děkuji. A nyní přecházíme k regulaci o Evropském bankovním úřadu. To je Jutta Haug, Evropský orgán dohledu. Pozměňovací návrh 4 zpravodaje, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní mohu vzít jedničku, dvojku, trojku dohromady. Zázrak, ano, kde pro, kde proti. Dva, kdo se zdržel, schváleno. Závěrečné hlasování, kde pro, kde proti. Dva jsou proti. Jeden se zdržel. Ostatní jsou pro. Blahopřeji. A nyní převody. Po bodu 20. Tady vlastně nejsou v bodu 20, Frančeska nám nic nenavrhuje. V bodě 21 pro další instituce. Náš zpravodaj pro další instituce pro rok 2012, Fernandez tu není. Já rychle představím za něj, jaký je, jaká je situace. Mělo by to jít dost rychle. E, Nejprve účetní dvůr, tady je, jsou 4, 5, 6, 7, 8, 9, které jsou pouze pro informaci. Dále. Pouze pro informaci, protože strop kompetence není dosažen, tedy výboru pro rozpočet, ale můžeme mít pochopitelně určité námitky, tak jako to je u, u oblasti politiky nemovitostí nebo můžeme použít eh, také článek 22. Spravodaj nenavrhuje žádné výhrady. Takže u těchto převodů účetního dvora nemusíme mít žádné výhrady. Nikdo není proti, dobrá. Totéž pro výbor regionu. série převodů, které jsou v obdobné situaci, to znamená, není tu návrh předkládání výhrad, budeme se tím řídit, pokud nejste proti. Že tyto převody, eh, proti nim nic nenamítáme. A stejně tak je tomu u převodu EHSV. INF 3. To není v Kobu News, ale jinak to máte. Stejná situace. A zpravodaj nenavrhuje žádné námitky, takže pokud s tím souhlasíme, tak žádné nebudou. Tím se dostáváme ještě k převodu parlamentu. Tady jsou dva. C8. A co se týká toho domu evropské historie, ale lhůta je také prosinec. Je to něco, co je citlivé pro výbor rozpočtový, takže já vám navrhuji, abychom odložili toto rozhodnutí o tomto převodu na příští zasedání před 6. Prosin, před 6. prosincem, aby náš zpravodaj nám mohl představit problém. Že já jsem se na to nepodíval, byl jsem informován, že tu zpravodaj nebude až na začátku odpovědě, odpoledne a samozřejmě že můžeme postupovat rychle tam, kde nejsou navrženy na žádné námitky, ale tam, kde ty lhuty nejsou tak striktní, tak můžeme počkat. Příští týden máme jedno zasedání výboru, eh, rozpočtového výboru, takže můžeme to nechat na toto jednání příštího týdne. Ovšem, dostali jste včera, i když to není v Kobu News, ještě žádost o důležitého, důležitý převod, který je naléhavý a tady chci vytknout službám parlamentu, že nás eh, informovali až úplně na poslední chvíli. To je nutné, abychom mohli proplatit eh, cestovní náklady poslanců do konce roku. A zpravodaj se kloní k tomu, že tomu můžeme dát zelenou, ale Derek si žádá slovo. Děkuji, pane předsedo. Jen chci kolegům připomenout, že v rozpočtu na letošní rok jsme měli 15 této rozpočtové linie převedeno do rezervy, což je asi 12 milionů euro. A tento požadavek nyní předkládaný eh, jde, eh, vlastně žádá o uvolnění těchto prostředků z rezervy zhruba ve výši 10 milionů. Pokud eh, se ukáže, že v rozpočtu na cestovní vý, vý, jsou tady nějaké úspory, tak v podstatě vlastně se jedná o pouze o uvolnění prostředků, které již byly eh, vyčleněny. My jsme to obdrželi až teď, takže bych vás, eh, asi bych také navrhoval, abychom to odložili, ale evidentně to naléhavé, takže eh, bychom o tom měli rozhodnout teď. Otázka jak naléhavé to opravdu je. Alors, euh, notre Náš zpravodaj Dirt Wogan položil otázku praktického charakteru. Je v sálu zástupce administrativy, který může zodpovědět? Je vous en prie. Merci, monsieur le président. <clears throat> Effectivement. Děkuji. Takže situace vyplývá z toho, že 15% těch kreditů byly dány do rezervy, těch prostředků byly dány do rezervy a rozpočtové hodnocení je vypočítáno samozřejmě správně na, za, na začátku roku těch 5%, které byly schváleny během, nemohou nést ovoce jedině až na rok 2013. Tam je těch 15% nutných pro ukončení rozpočtového roku pro tedy právě tyto e, cestovní náklady poslanců. Máme jeden problém s jednou linií, kde to vyplývá k tomu, že poslanci mají právo předkládat své doklady a žádat eh, o splacení do 30. října roku N plus 1. A my jsme dostali určité množství požadavků, které se týkaly ještě roku 2011 a nebylo tady dostat, nebyl tu dostatek prostředků. Takže to je linie 1005, eh, čím se eh, platí cesty eh, v rámci jejich eh, volebních zemí, volebních okrsků. A tyto prostředky jsou vyčerpány. Tím pádem není možné dál provádět platby v rámci této linie těchto interních cest. Děkuji. Takže ta otázka pana Vona byla, jestli musíme přijmout dnes rozhodnutí, nebo můžeme počkat na příští týden. Aby bylo možno dál platit, tak budeme potřebovat rozpočtové krytí. Pro, to, pro tento řádek 1005, který je teď vyčerpan. Pokud nebudeme mít takové krytí, tak eh, eh, administrativa nebude moci proplácet tyto konkrétní cesty pro eh, poslance, kteří cestují v rámci eh, svých volebních okrsků. Za... No, pokud je to jeden týden, pokud nebudou moci být kolegové, nebudou moci dostat prostředky do konce roku, roku, tak to by bylo ošemetné. Pokud by to znamenalo pouze spoždění o týden, jestli jsem toto správně slyšel, tak pak by to nebylo zase tak strašné. Dobrá. V pořádku, pokud eh, ovšem s tím, že nikdo si zítra nesmí stěžovat, že ty peníze nedostali ještě. Bien. Bon, je, oui, I frankly also think that... Já se upřímně rovněž domnívám, že vy jako předseda tohoto výboru byste měl tu zprávu vyslat příslušným orgánům, že vlastně ono to není přijatelné mít takovéto návrhy žádosti o převod téhož dne, když se týká o politicky uh, citlivou záležitost. Týkají se rezervy. Jedna věc jsou formální administrativní záležitosti a tady máme politickou rezervu u této rozpočtové linie a čekat od nás, že my víceméně s nožem na krku to uvolníme a schválíme ten převod, to se omlouvám, ale to nemůžeme akceptovat. Eh, a je to také takové trochu ultimatum, A no, každopádně, pane Hartongu, jste uspokojen touto odpovědí? Uh, een kleine opmerking. Ik had eigenlijk gehoopt dat het ging ook over de reiskosten naar Straatsburg. Want... Drobná jenom připomínka. Já jsem si myslel, že náklady na Štrasburg by rovněž tady měly být zohledněny. Tím by se ten cirkus zrušil, kdyby se to neproplácelo. Très bien. Merci, monsieur Hartong. Děkuji panu Hartongu, že jste otevřel tuto pandořinu skřínku v 6 hodin večer. Dobře. Poslední záležitost, kterou jsem chtěl ještě říct si dnes, eh, dnes a to je bod 23. Inge tu není. Je to bod informaci komise o, o aktech, tak delegovaných aktech, či aktech přenesené pravomoci. Bien. Donc euh, le point 23 est... Takže 23. to je pro vaši informaci. Další body jsou na příští týden odloženy, já toho lituji. A tím, tímto ukončuji v 6 hodin naše zasedání. Ale zůstanou tady koordinátoři a jejich asistenti další hodinu. A na chvíli je pauza. Bon, alors.